Drazí kolegové, hm, navrhuji, abyste se usadili na svá místa. Co se týče bodu 13 našeho programu, prosím vás pěkně, posaďte se, abychom mohli zahájit naše jednání. Takže, co se týče bodu 13 našeho programu, předám slovo paní Lianě Jotové, aby nám představila svůj návrh. Týká se to pracovních podmínek žen v odvětví služeb. A jak vyplývá z názvu, je to stanovisko, které vypracováváme pro příslušný výbor žen. Takže máte slovo, paní navrhovatelko. Děkuji, paní předsedky, budu hovořit v bulharštině. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem kolegům ze sekretariátu za to, že mi pomohli připravit můj návrh. Равно заплащане, съвместяване na семейния с професионалния život. To problém, o kterém jsme již dlouho diskutovali, a je to slučitelnost rodinného a profesního života který nám umožní odstranit veškeré formy diskriminace, zejména ženy, které jsou eh, z různých etnických skupin a čelí dvojí diskriminaci bohužel tento problém přetrvává, i když je velké úsilí o jejich překonání. V současnosti zejména ženy trpí úspornými opatřeními, které eh, činí vlády v mnoha členských státech. Eh, zejména na mladé ženy dopadají eh, důsledky nezaměstnanosti, i když e, za e, krizi nemohou. Je to tedy značný dopad e, úsporných opatření na ženy. Je třeba se postarat o příslušná opatření, zaměstnanost, pracovní příležitosti, možnost nalézt zaměstnanost, aby mnohem více žen se mohlo zapojit do aktivního pracovního života. Devět z deseti že žen v současnosti pracují v oblasti služeb. A e, tento sektor skýtá ještě značný potenciál pracovní příležitosti, které Evropská unie v době krize zejména potřebuje. A proto jsme eh, eh, navrhli toto stanovisko další rozvoj eh, potenciálních pracovních příležitostí v sektoru služeb, aby bylo možné využívat možností právě v oblasti služeb jedna třetina eh, pracovních příležitostí je právě v sektoru služeb. 75 zaměstnanosti do roku 2020, jak je eh, součástí strategie Evropa 2020, se bude také týkat sektoru služeb ale jsou to pracovní příležitosti eh, na nižší úrovni, které přejímají zejména ženy. Je proto třeba vytvořit minimální standardy pro tyto služby jako eh, řádné uzavírání smluv a kolektivní smlouvy. Je třeba také eh, vytvořit určitý režim aby bylo možné zajistit slušné pracovní podmínky. ženy často pracují v domácnosti a v takzvaných opakujících se profesích. V sektoru služeb je také velké procento migrantů. Těto pracující mají eh, malou ochranu eh, sociálních práv a nízké mzdy zasluhují stejnou ochranu jako zaměstnanci v těch eh, eh, zemích, kam přijíždějí. Je tu eh, velká propast mezi kvalifikací a mezi výkonem povolání. toto téma je pouze jedno. Nebylo možné se věnovat všem tématům, ale v rámci tohoto dokumentu chceme předkládat dobrá řešení a těším se na vaše pozměňovací návrhy. zaměstnanost, výbor pro práva žen a komise by měly předkládat příslušná opatření aby bylo možné zlepšit pracovní podmínky pro ženy a využít maximálně potenciálu odvětví služeb. Chtěla bych se zeptat komise, zda chce přijmout legislativu této oblasti, aby bylo možné spojovat eh, eh, aby bylo možné zajistit atraktivnější trh práce a je tu horizontální legislativa. Ráda bych věděla, kterou cestou se chce komise ubírat. Já chápu, že je to nesmírně složité téma, ale když eh, se schvaluje legislativa, tak by měla být eh, účinná. Děkuji mnohokrát, paní navrhovatelko. A nyní bude hovořit paní Kochmerin. Velice vám děkuji, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce za úvod do tohoto dokumentu. já znám tuto problematiku Takovéto stanovisko může obsahovat jenom určitý počet znaků a já jsem byla opravdu trochu překvapená, když jde o téma ženy v sektoru služeb, že pouze v posledním eh, bodu se zmiňujeme o specifických problémech žen a jinak, že je to uvedeno v tom smyslu, že se to týká mužů a žen stejně. To je pravda, ale zde jde zejména o ženy v sektoru služeb. Když tedy bylo nutné vytvořit krátký text, tak to samozřejmě chápu a je možné to ještě konkretizovat při konzultacích a cestou pozměňovacích návrhů. Já chápu, že tu jsou uvedeny všechny podstatné body a včera jsme na výboru pro práva žen eh, vlastně projednávali rozsáhlejší dokument a také jsme se hlouběji zabývali jednotlivými otázkami, ale eh, stanovisko výboru pro zaměstnanost transparentnost eh, se dotýká důležitých témat, ale já mám eh, k jednomu tématu doplňující otázky a eh, snad bychom to mohli v textu konkretizovat. Týká se to bodu 2, kdy jde o zvláštní daňové podmínky a zvýhodnění. Zastávám stále ještě názor, že to je záležitosti členských států, aby rozhodli, kde a kdy Eh, zavedou daňové právní úpravy. Eh, můžeme tedy je požadovat, anebo zda můžeme uvádět příklady, kde to funguje dobře, v kterých členských státech, eh, kde by mohl být podnět pro takovéto národní právní úpravy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Žádá ještě někdo o slovo? Paní Cuber. Obrigada, senhora presidente. Ah, em primeiro lugar... Děkuji, paní předsedkyně. Chci upozornit na to, že považuji toto stanovisko a i zprávu za velice významné. Musíme vycházet z toho, že sektor služeb je sektorem, kde především pracují ženy a proto je důležité, aby pracovní práva žen byla zaručena. My víme, že tato práva často bývají spochybňována a že rovnoprávnost mužů a žen v tomto sektoru není vždy zaručena. My předložíme několik pozměňovacích návrhů. Také bych nyní ráda řekla, že tak úplně nesouhlasíme se růstem, nárůstem flexibility v tomto sektoru. Tam, kde se to dotýká pracovních podmínek, my víme, že stačí se podívat na pracovní smlouvy, na trh práce. Tam, kde má být základem pracovních vztahů flexibilita, tak víme, že toto často nebývá v zájmu pracovníků či pracovnic. Vždy se toto odehrává v zájmu zaměstnavatelů. A proto musíme odlišovat dvě zásadní věci. Jedna věc je flexibilita, pružnost na pracovišti na žádost ženy, protože žena musí sloučit svůj rodinný život s pracovním životem. A druhá věc je ta, kdy zaměstnavatel tak říkajíc vnucuje pracovnicím flexibilitu, což pak často úplně zlikviduje eh, <clears throat> rodinný život. A bohužel pouze druhou situaci často nacházíme na trhu práce, ne tu první. Co potřebujeme, jsou stabilní pracovní smlouvy s pravidelnou či upravenou pracovní dobou, a dále také opatření, které že nám umožní sloučit rodinný život s pracovním životem. Nesmíme tyto dva aspekty směšovat. Hlásí se ještě někdo? Paní Karamady. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo řečeno, že krize se dotýká především žen, ty jsou prvními oběťmi. Vykonávají profese a mají většinou velice slabou kvalifikaci. Já si myslím, že tato zpráva by měla položit dvě velké otázky. Jednak náročnost práce, ať už je fyzická, psychická, podle odvětví. Musíme zohlednit tento faktor, protože tento faktor nacházíme hlavně v problematice důchodu. A když se zabýváte pracovními podmínkami, musíte mít na mysli také důchod. Je tady jasné propojení. A ještě bych chtěla vyjádřit druhou věc, která mi připadá zásadní. To je faktor vystavení expozice nebezpečným látkám. To souvisí hlavně s politikou prevence. To musíme zdůraznit ve vaší zprávě protože ženy například v reprodukčním věku by neměly pracovat v prostředí, kde by byly vystaveny takzvaně nebezpečným látkám. A na závěr bych zdůraznila nezbytnost hovořit také o hodnotě práce, když hovoříme o pracovních podmínkách. Jakým způsobem se realizují ženy v práce? Jedná se hlavně o organizaci práce. To je otázka, kterou bychom měli zdůraznit. A na závěr, paní předsedkyně, bych uvedla, že je nutné předjímat tyto problémy v rámci skutečné preventivní politiky. Děkuji. Děkuji. Tak myslím, že už nikdo další se nehlásí. Takže opět vracím slovo paní Jotově, aby eh, uzavřela. Děkuji, paní předsedkyně. Naprosto souhlasím s mými kolegy. A beru na vědomí také pozměňovací návrhy. Víte, že je tady velmi složitá otázka, o které bylo hovořeno v rámci mm, tohoto problému a ta tu zazněla. Myslím si, že všichni můžete obohatit tuto zprávu, také zprávu příslušného výboru žen. Děkuji, takže jaký máme harmonogram? Pozměňovací návrhy by měly být předloženy do 4. června do 12 hodin. Budeme je probírat 20. června a 21. o nich budeme hlasovat. A výbor žen přijme svoji vlastní zprávu 10. července. Tím jsme tedy dokončili tento bod na programu. Bohužel nyní musíme přerušit naše jednání na chvíli, abychom poté mohli přejít k hlasování. Um, plutôt que... Attendez, partez pas tous. Neodcházejte všichni. Místo toho, abychom přerušili práci, pane Falbr, případně rozhovor mimo mikrofon. Pane Falber, mohla bych navrhnout, abyste nám podal zprávu o té misi delegaci v Turíně nyní? Mohla bych navrhnout, abychom využili této doby před hlasováním, abyste nám řekli, jak probíhala tato mise v Turíně, protože v každém případě pan Saga, který s vámi byl, tady nebude odpoledne. Dobře. Takže jdeme k bodu 24. Jedná se o návštěvu delegace naším jménem v Turíně Evropské nadace odborného vzdělávání. Máte slovo. Gracias. En primer lugar... Takže, paní předsedkyně, nejdříve bych byl rád, kdyby na příště bylo více členů našeho výboru, kteří by se účastnili takové návštěvy. Eh, tato evropská nadace odborného vzdělávání je opravdu zázrak a Turín také. A my jsme byli pouze dva, kdo navštívili tuto nadaci. Je to velice zajímavá instituce. Yo diría que la mayoría de los miembros... A byli jsme velice dobře informováni o práci této nadace. Myslím si, že Většina členů výboru ani neví, že existuje tato evropská nadace. Každý rok tato nadace dostává 20 milionů eur. Má 131 zaměstnanců. Všichni jsou eh, velmi kvalifikovaní Do, dostali jste schrnutí, jakousi zprávu ve schrnuté podobě průběhu naší delegace. Takže tato nadace působí v 31 partnerských zemích Evropské unie. Vyslechli jsme si prezentace zaměstnanců a pochopili jsme, že by tato nadace měla nebo také, že funguje v některých členských státech EU. Jaký je cíl této nadace? Cílem je, aby příslušníci těchto třetích států získali nové kvalifikace a aby mohli začít pracovat stejným způsobem, jako pracují eh, pracovníci členských států EU. Jedná se o to, aby se jim zajistila nezbytná kvalifikace. Tak, aby poté mohli využívat eh, této odbornosti ve své vlastní zemi, aby byli schopni rozjet vlastní podnik jako podnikatelé a také, aby mohli předávat tuto odbornost ve své zemi. Tyto vzdělávací kurzy jsou velmi kvalitní. Účastní se jich experti, kteří pocházejí z různých zemí. Jediná věc, která zde podle mého názoru schází, je, aby více hovořili o svých úspěších, o svých neúspěších, protože dochází i k neúspěchům. A proto jsem navrhl, aby navštívili výbor pro zaměstnanost, setkali se s předsedkyní a udělali stručnou prezentaci ohledně své práce. Potřebujeme více komunikace Myslím si, že ty čtyři instituce, které jsou financovány komisí, tak mezi těmi čtyřmi institucemi tato nadace je určitě organizací, která má nejvyšší úspěšnost. Tato instituce, tato organizace nereaguje například na některé kritiky, v, kterých, v zemích, kterých pracuje například. Eh, existuje Ukrajina, to je tak trochu obvyklé z hlediska Evropského parlamentu. Popravdě řečeno, kritizují se všechny země s výjimkou členských států EU. A když dojde k porušení práva v členských státech EU, tak se nic neříká, nic se nekritizuje. Já jsem velice rád, že tato nadace funguje v Bělorusku, na Ukrajině a že není poznamenána eh, politickou problematikou, kterou známe ze Štrasburku. Navrhuji, aby během příští návštěvy této nadace nás bylo více v delegaci. Bohužel jeden z italských účastníků onemocněl, takže jsme byli pouze dva. A nakonec Když jsem vystoupil z letadla, tak jsem spadnul, zranil jsem si hlavu a měl jsem několik stehů, takže děkuji vám. Drahý kolego, děkujeme za vaši zprávu. Já myslím, že je to dobrý nápad a dobrá praxe. Myslím si, že na příště bychom měli takovýmto způsobem postupovat. To znamená, vždy jaksi ústně doložit písemné schrnutí, té návštěvy a živě tedy o tom diskutovat v rámci našeho výboru. Já vím, že to není úplně postačující pro rozšíření té dané informace, ale myslím si, že to bylo velmi užitečné, to vaše vystoupení, a děkuji vám za tuto iniciativu. Já osobně jsem vedla delegaci v Turíně před dvěma roky. Měla jsem tam ještě dva další členy, pana Sogora, pana Elmera. A tehdy jsem to vnímala stejně jako vy. Tato nadace provádí absolutně obdivuhodnou práci. mimo jiné díky také kvalitní ředitelce. To je velice angažovaná žena, která dokázala správně zaměřit práce této nadace v souvislosti se situacemi v sousedních zemích a také v oblasti Středomoří. Ostatně tato nadace měla tu iniciativu, že zde v Evropském parlamentu už druhý rok, minulý rok, jsme mohli zorganizovat společné jednání těch čtyř nadací na určité téma, které umožnilo porovnat jejich eh, přístupy. Já si myslím, že ty čtyři nadace, které spadají do kompetence našeho výboru a které se zabývají tematikou, která se nás týká, tyto čtyři nadace patří k té špičce těch eh, a nadací. Ne, neříkám to proto, abych eh, pochvalovala naši práci, ale té oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí potřebujeme tyto expertízy a tato nadace pracuje příkladným způsobem. A je důležité, aby o tom byli přesvědčeni všichni členové výboru, proto aby ve chvíli, kdy budeme diskutovat o příštích finančních perspektivách a také o rozpočtu, jsme toto zohlednili. Víte, že někteří v radě se domnívají, že veškeré prostředky, které se dávají nadacím, jsou k ničemu. Říkám to trošku nahrubo, ale takové je rozpoložení některých členských států. Není možné zároveň říkat, že EU se musí pouštět do inovace a špičkových aktivit, pokud na druhé straně nemá na to prostředky. Co se týče vaší připomínky ohledně počtu účastníků, ano, já bych byla velice ráda, kdyby bylo možné například zorganizovat decentralizované zasedání našeho výboru v Turíně, ale bohužel rozpočtové podmínky nám neumožňují uvažovat případně o takovýchto akcích a především eh, ten počet členů, já se omlouvám, že to říkám tak nahrubo, ten počet členů je také omezen těmi ročními podmínkami. A ty vedou k tomu, že ten počet je omezený, tak jak se to zažil. Poté, co jsme udělali tuto bilanci této návštěvy a také podle programu práce výboru bych vás chtěla vyzvat k tomu, abyste jaksi více čerpali z této expertízy nadace. Bylo by dobré, kdyby každý to svým způsobem zohledňoval. Ale je pravda, že když je člověk na místě, tak velmi na to citlivě reaguje a dokáže si představit, jakým způsobem tato nadace by nám mohla pomoci a mohla přispět k některým věcem. Včera jsme se zabývali otázkou sousedství a to je zpráva, kde typicky bychom mohli mít výměnu názorů se zástupci této nadace. V každém případě vám děkuji za tuto zprávu. Děkuji také za to, že jsme mohli teď projednat tento bod a že jsme tím změnili tak trochu náš program, ale to umožnilo také našim členům, aby se k nám mezi tím připojili, tak abychom mohli nyní přejít na který bod? je to bod 14. To znamená, je to začátek hlasování. Máte všichni svoji hlasovací kartu? Est-ce que tout le monde a sa liste de vote? Máte všichni svoji hlasovací listinu? Takže bod 14. Optimalizace úlohy územního rozvoje v politice soudržnosti. Jedná se o zprávu pro příslušný výbor REGI. Paní Vysmenová z ALDE je navrhovatelkou. Takže zahajujeme hlasování. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1, autorka paní Šreter, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, kompromis A, pro, proti, zdržel se, Přijato. Kompromis D. Autorem jsou tři skupiny pro. Kdo je pro? Cítím, že PPE je proti, ale ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 7. To je pan Bulon. Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomu? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat o tomto pozměněném návrhu pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Stavec 2, kompromis B. Čtyři skupiny. Kdo je pro? Tři skupiny. Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Paní Šreter pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 3, kompromis C, čtyři skupiny. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 15. Pro, proti, zdržel se, přijato. 16. Frederik Darden pro, proti, zdržel se, Přijato. Odstavec 3. 17. Paní Markin pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4. 18. Odpadá, jakož i všechny ostatní až do 23. 24. Pan Deutsch pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25. Pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme 25. Máte pravdu. Ne? Takže je to pro. 4, odstavec 4, 26 odpadá, 27 Frederik Darden pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, Přijato. Odstavec 4, kompromis E. Dvě skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4, trojka, ústní pozměňovací návrh, není nikdo proti, takže 30 hlasujeme pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4, opět ústní pozměňovací návrh, není nikdo proti, takže hlasujeme. 31. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Odstavec 5. Kompromis F. Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Podstavec 5, 36. Pan Kupakis pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 5, 37 pro, proti, zdržel se, přijato. 38, pan Manér pro, proti, zdržel se, přijato. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 6, kompromis G. Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 6, 42, pan Bulon, ústní pozměňovací návrh, nikdo není proti, takže budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu 42, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 6, 43 odpadá, budeme hlasovat o 4 a 40, paní Papadopulo pro, proti, zdržel se, přijato. 45, paní Harkin, ústní pozměňovací návrh. To odpadá, takže budeme hlasovat o 46 Papadopulo pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu, budeme hlasovat elektronicky. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 42 hlasovalo, 38 pro, jeden hlas proti, jeden hlas se zdržel. Blahopřejeme naší navrhovatelce. A nyní přejdeme na bod 16, to je Evropský statistický program. 2007 až 2013. Pan Adam Koza je autorem. Odstavec 1, 27. Pan Handel. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 26. Paní Papadopulo, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Článek 4, takže si to ověříme. 26 si ověříme. Hlasování je ukončeno. 42 hlasovalo, 23 je pro, 18 proti, nikdo se nezdržel, takže je to přijeto. Článek 4 odstavec 1, kompromis A. Čtyři skupiny. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 4 odstavec 2, nová odrážka 3, je to pozměňovací návrh 30. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Článek 4, odstavec 3, kompromis B. Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 4, odstavec 3, pozměňovací návrh 32 odpadá, takže budeme hlasovat o článku 5, kompromis C. Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, Přijato. Článek 6, odstavec 1, 37, to bylo staženo, takže nyní budeme hlasovat o článku 7, odstavec 1, 38, paní Papadopulo, ústní pozměňovací návrh, nikdo není proti. Takže hlasujeme o 38. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 8, 39, paní Karimadeli pro, proti, zdržel se, přijato. 40. Pan Hendel je slučitelné, pro, proti, zdržel se, přijato. 41 bylo staženo, takže hlasujeme o příloze 42, paní Papadopulo, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Příloha 1, kapitola 1, kompromis D, tři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Příloha kapitola 1, 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis E. Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. 49. Paní Deli pro, proti, zdržel se. Takže 49. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 50. Rika Maner pro, proti, zdržel se, zamítnutá 51 paní Deli, pro, proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, zdržel se, přijato. 53 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55 pan Hendel, pro, proti, zdržel se, přijato. Příloha 1, kapitola 1, bod 2, 1, odstavec 1, 56, pan Pupakis, oddělené hlasování, požadované socialisty. Budeme hlasovat o celém textu před, sl- bez slov and and rest. Kdo je pro, proti, zdržel se. Kdo je pro slova and Unrest, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 57. Paní Kinga Gens pro, proti, zdržel se přijato. 58. Stejná autorka pro, proti, zdržel se přijato. 6. Spravodaj pro, proti, zdržel se přijato. 7. Pro, proti, zdržel se přijato. 8. Pro, proti, zdržel se přijato. 59. Pan Tomas Hendel. Ústní pozměňovací návrh ze strany paní Papadopulo. Není nikdo proti? Ano, je. Takže budeme hlasovat o původním textu 59. Kdo je pro původní text 59? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 60. Pan Hendel. Pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 61. Pro. Proti. To není jasné. 61. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel. Ověříme si to elektronicky. Už jsme dlouho necvičili. Všichni mohli hlasovat, hlasování je ukončeno, 42 hlasovalo, 19 pro, 23 proti, takže není přijato. Kompromis F, čtyři skupiny. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Přijato. 63 rekamanér, kdo je pro? Proti. Jak to vypadá z liberály? 63, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 64. Paní Papadopulo pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 65. Paní Karimadeli pro? Proti zdržel se, přijato. 66, paní Papadopulo pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68 pan Pupakis pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis G, tři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. 72 pro, proti, zdržel se přijato. 73 odpadá, takže budeme hlasovat o 11. Pan Kosa, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74. Paní Gencová pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato. 75. Paní Papadopulo pro. Zdržel se. Kdo? Budeme to ověřovat. 75. Hlasování zahájeno. Hlasujeme o 75. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. 44 hlasovalo, 17 pro, 23 proti, takže není přijato. 76, stejný autor pro, proti, zdržel se, stejné hlasování, zamítnuto. Kompromis H, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, Přijato. A nyní se dostáváme k 79. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 80. Pan Hendel pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13. byla stažena, 81 pro, proti, zdržel se, přijato. 82 pan Pupakis pro, proti, zdržel se, přijato. 83 pan Hendel pro, proti, zdržel se přijato, 14, zpravodaj pro, proti, zdržel se přijato, 15. Paní Papadopulo pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 16. Franz Obermeier, ústní pozměvací návrh, nikdo není proti. Takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 17. Paní Karimadeli pro, proti, zdržel se, přijato. 18. Papadopulo pro, proti, zdržel se, přijato. 19. Pan Hendel pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20. Paní Papadopulo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21. Pan Hendel pro, proti, zdržel se, přijato. 22. Pan Obermeier pro, proti, zdržel se, zamítnuto 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku a budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 45 hlasovalo, 41 pro, 2 proti. Blahopřejeme našemu navrhovateli. A nyní se dostáváme k bodu 17, to je rozpočet na rok 2013, mandát pro třístranné rozhovory. A naším navrhovatelem je pan Filip Boulon. Odstavec 1, kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 1, trojka, pan Cabrnoch. Pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Odstavec 2, kompromis B, tři skupiny. Pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, 9, paní Gens, pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, pozměnací návrh desítka, paní Cuber, pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 2, 11, paní Gens, ústní pozměňovací návrh, nikdo není proti ústnímu pozměňovací návrhu, takže hlasujeme o 11, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 3 kompromis C, tři politické skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 3, 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 4, 17, pan Cabrnoch pro, proti, kdo se zdržel,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 Promiňte, já tady mám určité pochybnosti možná, že zpravodaj by nám to mohl vysvětlit. Proč ten kompromis D mm, tady nastupuje po 17. 18. Jestli je to nový odstavec, tak tady je problém s tou hlasovací listinou. Takže po odstavci 4, je to tak, kompromis D, tři skupiny. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Promiňte, říká paní předsedkyně, já jsem tady byla zmatená s tou hlasovací listinou, takže zapomněli jsme na osmnáctku paní Lambertové, takže se velice omlouvám. Budeme hlasovat o osmnáctce. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. ale my jsme hlasovali jenom o té části Not List of All the Workers až k... Ne, ne, ne, ne, ne. Hlasovali jsme vlastně o celé osmnáctce, protože sedmnáctka nebyla přijata. Takže po tomto přerušení odstavec 4, návrh 20, autorka paní Cuber. Ústní pozměňovací návrh. Nikdo není proti? Je někdo proti? Takže budeme hlasovat o 20 v původním textu. Kdo je pro? Ústní pozměňovací návrh nebyl přijat. Nebyl přijat ústní pozměňovací návrh. Lépe řečeno byl tady hlas proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže budeme hlasovat o 20 v nezměněné podobě. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to Zamítnuto. Odstavec 4, 21. Odpadá. Odstavec 4, 22, paní Cuber. Tady je oddělené hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o první části. Bez té věty. Then 10%. Kdo je pro tuto první část? Kdo je proti? 10%. Kdo se zdržel? Zamítnuto. A druhá část? Můžeme o ní hlasovat? Ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 4, 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 5, 24. Pan Darden a zpravodaj pro, proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pan Darden, pan zpravodaj pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pan Darden a pan Prieto pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 628, pan Sabrnoch, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 29, pan Darden, ten je slučitelný, takže kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. A tím jsme dokončili toto hlasování. Nyní budeme hlasovat o celém textu. Budeme hlasovat elektronicky. Kdo je pro? Hlasování je zahájeno, opravuje se paní předsedkyně. Všichni jste hlasovali, hlasování je uzavřeno. 45 hlasovalo, 38 pro, 4 proti. Blahopřejeme zpravodaji a přejeme mu dobré vyjednávání. A nyní se dostáváme k bodu 18 na cestě k obnově vedoucí k růstu pracovních míst. Tady je žádost o ústní odpověď a dále budeme mít také návrh rezoluce. Já jsem zpravodajkou v, touto, v tomto případě, takže nejdříve budeme hlasovat o ústní otázce. Ta úvodní část, tam je pozměňovací návrh, který byl předložen PPE. Kdo je pro? Je to tedy otázka. Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pak tady máme, je to jasné. Otázka jedna, máme tady druhý pozměňovací návrh PPE, žádost o oddělené hlasování. Ale já jsem řekla, že to bylo jasné, tak si to klidně ověříme. Takže budeme elektronicky ověřovat pozměňovací návrh 1. Nemohu odolat žádosti PPE. Všichni hlasovali? Všichni mohli hlasovat, je to ukončeno. Takže 43 hlasovalo, 22 pro, 20 proti. Měli jste pravdu. Opravdu byla verifikace na místě. Je to totiž přijato. Otázka jedna. Pozměňovací návrh dvě PPE, dvě části. Nejdříve budeme hlasovat o první části. Až po Qui est pour cette première partie? Setting Systems. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní, kdo je pro druhou část, pokud bude přijata, tak to bude vlastně dodatečná otázka. Kdo je pro druhou část, proti, zdržel se? Tato druhá část je přijata jako dodatečná otázka. A dále máme pozměňovací návrh číslo 3, ten odpadá. Promiňte, Pozměňovací návrh 3, o tom můžeme hlasovat odděleně, takže budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4. Ne, opravuje se paní předsedkyně. Otázka 4, pozměňovací návrh 4 ze strany ALDE. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celé ústní otázce. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. Čtyřicet tři hlasujících, 37 pro, 1 proti a 3 hlasy se zdržely. A nyní budeme hlasovat o návrhu rezoluce. Odstavec 1, kompromis B, předložený třemi skupinami. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme hlasovat. Dobře, takže si elektronicky ověříme kompromis B. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 42 hlasovalo, 21 pro, 17 proti, dva hlasy se zdrželi. Je to přijato. Odstavec 1, 22 zelení. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 23 SAD pro, proti, zdržel se, přijato. 24 zelení pro, proti, zdržel se, přijato. 25 zelení. Je tady ústní pozměňovací návrh. Není nikdo proti? Dobře, takže hlasujeme, kdo je pro, proti. A co liberálové, vy nehlasujete? 25, kdo je pro, proti. Zdržel se? Takže ověříme elektronicky. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 42 hlasů hlasovalo, 18 pro, 16 proti, 6 hlasů se zdrželo. Přijato. Odstavec 2, kompromis C. Tři skupiny pro, proti, zdržel se. Přijato. A teď se dostáváme odstavec 2, návrh 30 SAD. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 31 liberálové pro. Proti. Zdržel se přijato. Odstavec 3.32 liberálové. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Není nikdo proti? Dobře, budeme tedy hlasovat o 32. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3.33. ECR. Kdo je pro, proti, zdržel se? Zamítnuto. 34. Zelení. Pro, proti, zdržel se? Zamítnuto. 36. SAD pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4, 37, zelení pro, proti, zdržel se, přijato. Promiňte, říká paní předsedkyně, zapomněli jsme hlasovat o 35, to je PPE, takže kdo je pro 35, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 5, kompromis D. Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 6, 40, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41 PPE pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 7, 42 PPE pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 8, kompromis E. Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. A teď se dostáváme 46 S a D. To je možné přidat. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A tím pádem se dostáváme odstavec 8, 48, oddělené hlasování. Takže hlasujeme o první části bez vyčleněných slov. Kdo je pro tuto první část? Kdo je proti? Ověříme si to. Všichni mohli hlasovat, hlasování je ukončeno. 42 hlasovalo, 21 pro, 20 proti, takže první část je přijata. Kdo je pro přidání těch vypíchnutých slov? Kdo je pro, proti? Zamítnuto. Ostavec 849 SAD pro, proti, držel se, zamítnuté. 50 SAD pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 51 SAD je tady žádost o oddělené hlasování ze strany ALDE. K první části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo je pro dodání těchto slov? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 852 SAD pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Odstavec 9, kompromis F. Dvě skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 9, 55, zelení pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 10, 56, PPE. Je to návrh zrušení. Pro, proti, kdo se zdržel, ověříme si to. Hlasujeme o 56. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 42 hlasovalo, 23 pro, 17 proti. Přijato. A tudíž Odstavec 10, 59 SAD, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Kdo je pro 59? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme si to elektronicky. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 42 hlasovalo, 18 pro, 21 proti, jeden hlas se zdržel, je to zamítnuto. 60 odstavec 13 PPE pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 14 kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 15 63 zelení pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 16, kompromis I, pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 16, 66, PPE, pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 17, 67, SAD, pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 19. Kompromis je tři skupiny pro, proti, zdržel se, Přijato. Odstavec 19, 69. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 19, kompromis K. Ze strany pěti skupin pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 19, návrh 72, SAD, Oddělené hlasování. Ústní pozměvací návrh ze strany liberálů. Není nikdo proti návrhu? Ústního pozměňovacího návrhu jsme u 72. 72. Nikdo se nepostaví proti ústnímu pozměňovacímu návrhu nikoliv, takže budeme hlasovat o takto pozměněném textu 72. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, přijato. 21, pozměňovací návrh 1 SAD. Pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení A, kompromis A, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení B5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec ne, tak si ověříme pětku. Mikrofon. Není zapnutý mikrofon. Čtyřicet tři hlasovalo, osmnáct hlasů pro, dvacet tři proti. Takže tento pozměňovací návrh 5 odpadá, tak jak jsem to řekla. A nyní šestka SAD. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací, eh, úvodní ustanovení F. Devítka. PPE a osmička ALDE. To jsou stejné návrhy na vyškrtnutí, takže budeme hlasovat o obou návrzích. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Ověříme si to. Ale myslím, že to bylo přijato. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 43 hlasovalo, 21 pro, 20 proti, takže není přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 10, SAD, kdo je pro. Pane Ori, už od začátku, jako obvykle, já nemám svoji hlasovací kartu. A když je to jaksi rovnocený výsledek, já jsem to řekla, já to říkám vlastně po každý. Od začátku, že si k tomu připočítám prostě určitým způsobem jisté hlasy. <laughs> Takže můžeme pokračovat, ptá se paní předsedkyně. F10. SAD. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Skupina ECR. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Takže původní text eh, toho úvodní ustanovení F zůstává nedotknutý. Nyní dvanáctka. Úvodní ustanovení F. Přijato. 11 SAD pro, proti, zdržel se přijato. 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se přijato. 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 16 Úvodní ustanovení I16 ECR pro, proti, zdržel se, zamítnuto. J17 PPE. Je tady žádost o ústní pozměňovací návrh. Není nikdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Dobře, takže budeme hlasovat o takto pozměněném textu 17. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení K18 PPE. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. K19 ECR pro, Proti? Kdo je pro devatenáctku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to přijato, ale ráda bych to ověřila, pokud budete souhlasit. Dobře, takže ověříme. Devatenáctku. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 43 hlasovalo, 22 pro, 15 proti, 4 hlasy se zdrželi. Takže přijato. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu rezoluce. Hlasování je zahájeno. Všichni mohli hlasovat, hlasování je ukončeno. 43 hlasovalo, 36 pro, 2 proti, 2 hlasy se zdrželi. Takže blahopřeji koordinátorům, kteří přispěli k vypracování této rezoluce. A nyní bod 19. Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní e, spolupráce. Jedná se o zprávu Rika Manera a je to stanovisko pro příslušný výbor REGI. Já vám chci oznámit, že socialistická skupina je vyzvána, aby hlasovala pro všechny pozměňovací návrhy, takže pokud nebude nikdo proti, můžeme hlasovat en bloc. Jistě, ale bylo by dobré, kdyby socialistická skupina tuto propagandu učinila i u ostatních eh, skupin. Takže pozměňovací návrh 11. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 12. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 13. Pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 14. Pro, proti, proti, přijato. 15. Pro, proti, zdržel se, přijato. 16. Pro, proti, 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Takže si to ověříme. Ověříme 16. Hlasování je zahájeno. Všichni mohli hlasovat? Hlasování je ukončeno. 42 hlasovalo, 24 pro, 17 proti, přijato. A nikdo se nezdržel. 17 pro, proti, zdržel se přijato. 18 pro, proti, zdržel se přijato. 19 pro, proti, zdržel se přijato. 20 odpadá, 21 pro, proti, zdržel se Přijato. 22 zelení pro, proti, zdržel se, nevím, 22 elektronicky. Všichni hlasovali, hlasování ukončeno. 42 hlasovalo, 20 pro, 21 proti, zamítnuto, s rozdílem jednoho hlasu. 23 zelení pro, proti, zdržel se, přijato. 1 SAD pro, pro, proti, zdržel se, přijato. 2 SAD pro, proti, zdržel se, přijato. 3 zelení pro, proti, zdržel se, přijato. 4 SAD pro, proti, zdržel se, přijato. Pět, stejná skupina pro, proti, zdržel se, přijato. Šest, pro, proti, zdržel se, přijato. Sedm je slučitelné, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení 17, 8 SAD, je tady ústní pozměňovací návrh, není někdo proti, takže hlasujeme o osmičce takto pozměněném stavu. Pro, proti, držel se, přijato. 9 odpadá a nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 10, úvodní ustanovení 19 SAD pro, proti, držel se, zamítnuto. tady se jedná pouze. Ne, nebudeme tedy, nakonec budeme tedy hlasovat u bodu 15. Takže není tam to konečné hlasování a není budeme hlasovat o 15. To je autorka, navrhovatelka Silvana Rapti, zřízení Evropského nástroje sousedství. Je to bod 15. Odstavec 2, odstavec 2, kompromis F. Pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 2, odstavec 2, nový eh, bod, kompromis G, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis I, dvě skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 2. Máme tady pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 37. Paní Bizoto pro, proti, zdržel se, přijato. 38. Paní Jutta Steinruck pro, zdržel se, přijato. 39. Rika Maner pro, proti, zdržel se, přijato. Bod C, kompromis H pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní 40. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 11. Spravodajka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41, paní Cornelissen, pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme si 41 elektronicky. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno 41 hlasovalo, 23 pro, 17 proti. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 43 je slučitelný, takže o něm budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 42 odpadá, takže budeme hlasovat nyní po bod C 44. Takže 44 odpadá, 45 také odpadá. Takže budeme hlasovat o 13. Je to bod E, zpravodajka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměcí návrh 48, Jelko Kacin je slučitelný, takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Bod E49. Hlasujeme. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Stále bod E50. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 2, odstavec 3, kompromis je dvě skupiny. Hlasujeme pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 3, 55, Jutta Steinruck, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Článek 17, 15, pro, proti, zdržel se přijato. 56, Rika Maner, pro, proti, zdržel se přijato. Úvodní ustanovení 3, kompromis A, S a D, jediná skupina. Takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se Přijato. Já se omlouvám za tuto hlasovací listinu. Není možné mít kompromis v rámci jedné skupiny, to by bylo moc jednoduché. Ale vzhledem k tomu, že jste to odhlasovali, tak není problém. Takže úvodní ustanovení 3, 18, pan Sabrno, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení 4. Ověříme si tu osmnáctku. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 39 hlasovalo, 18 pro, 19 proti, je to zamítnuto. Ale bylo dobré, že jsme si to ověřili. 19. Paní Bizoto, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení 5. Úvodní ustanovení 5. Nemůžeme říct, že je to ústní pozměňovací návrh. Nemůžeme říct, že je to kompromis. Tedy dvacítka. A, a je to tedy pozměňovací návrh 20 s ústním pozměňovacím návrhem. Souhlasíte s tím, kdybychom to takto řekli? Je to dvacítka s ústním pozměňovacím návrhem. Takže budeme hlasovat o tom co je napsáno v kompromisu B, ale budeme to chápat jako pozměňovací návrh 20 s ústním pozměňovacím návrhem. Kde pro, proti, zdržel se, přijato. A děkuji vám za vaše pochopení. Úvodní ustanovení 9. Pozměňovací návrh číslo 3. Navrhovatelka pro, proti, zdržel se, přijato. 22. Pan Pupakis pro, proti, zdržel se, přijato. 23. Paní Steinrock pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Úvodní ustanovení 19. 24. Pan Cabrnoch. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 25. Pan Pupakis pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Úvodní ustanovení 21. Kompromis C. Dvě skupiny pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Chcete opravdu to ověřovat? Dobře, tak to ověříme. Je to kompromis C. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 38 hlasovalo, 20 pro, 15 proti, přijato. Takže nyní budeme hlasovat o úvodním ustanovení číslo 22. 29, si na 29, autor pan Pupakis, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Úvodní ústen 22, pozměnací návrh 30, který byl pozměněn, je to čitelné v rámci kompromisu D, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní budeme hlasovat 22, 31, paní Cornelisen, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 6, navrhovatelka pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení 22, pozměněný návrh 32, je to v rámci kompromisu E, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu. Takže všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 35 hlasovalo, 30 pro, 31 pro, 1 proti, 2 hlasy se zdrželi. Blahopřejeme naší navrhovatelce a tím jsme ukončili naše hlasování. Děkuji vám.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 Já, chers collègues, je propose Drazí kolegové, navrhuji, abychom opět zahájili naše jednání. A ah, takže bod 20. Tady dáme slovo naší zpravodajce, paní Jutě Steinrukové, která nám představí pozměvací návrhy ke své zprávě ohledně programu EU pro sociální změny a sociální inovace. Máte slovo. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Máme k dispozici 392 pozměňovacích návrhů a musím také říci, že spolupráce se stínovými zpravodaji byla velice dobrá a již jsme se několikrát sešli a mnoho předložených pozměňovacích návrhů jsou, je podobné a já se domnívám, že tím pádem dospějeme také k vypracování mnoha kompromisních pozměňovacích návrhů. A my všichni v průřezu my odmítáme název eh, tohoto nařízení a potom také ještě pozňovací návrhy k obecné části mohu podpořit a pak také tady jsou jsou rozdílná procenta mezi jednotlivými osami a pak tady je ještě pětiprocentní rezerva na politické priority a zde musíme také vyjasnit, do jaké míry hovoříme o sociálních podnicích a nebo o podnicích sociálního hospodářství kolegyně, která předložila tento pozměňovací návrh, zde není a já to s ní proberu bilaterálně. Já sama předložím kompromisní pozměňovací návrh k definici sociálních podniků a tak také máme tady pozňovací návrh k sociálnímu podnikatelství a podnikání. A nepřišly žádné pozměňovací návrhy k zavedení partnerského principu, principu partnerství a toto bylo již předjednáno se stínovými zpravodaji a já také doufám v podporu ze strany kolegů. Ještě několik slov ke třem či čtyřem podprogramům. Nejdříve progres, tady přišlo hodně návrhů pro opatření, která by se měla z progresu podpořit, což je například bezpečnost práce, prevence a nebo také spolupráce mezi školami a centry další kvalifikace. Pokud se týče EURESu, tak tady jsem ráda, že Veškeré frakce požadují kvalitně dobrou práci a tady jde také o to, že jsme se zabývali problémem odchodu mozku, tedy brain drain, a toto se také řeší v souvislosti s mobilitou. Musíme se postarat o to, aby mobilita nevedla k tomu, aby z dlouhodobého hlediska nevznikaly nevýhody v jedné zemi a mobilita není řešením problému na trhu práce v Evropě. Evropě. Také se tady řeší e, přeshraniční partnerství a my jsme toho názoru, že přeshraniční partnerství slouží pro poradenství e, zaměstnanců e, a také dalších center a já se domnívám, že to bychom měli dotovat z našich programů, protože ES EHSV negarantuje tuto podporu a my musíme také upozornit na tuto na tento jev, protože se zjišťuje, že přeshraniční mobilita se stává problémem v některých členských státech a právě již bylo řečeno, že toto již nebude dále dotováno z příslušných programů. A potom také ještě tady se zavádí e, mnoha pozňovacími návrhy pojem sociálního hospodářství a rozdílné názory existují e, na monitorovací zprávy komise, zdali mají být tyto zprávy vypracovávány každé dva roky či každý rok. Společně s předsedni, s předsedkyní a se stínovými zpravodajty jsme zavedli ještě čtvrtou osou, která je míněna na potírání nezaměstnanosti mládeže. Já jsem ráda, že toto získalo velkou podporu. Jednali jsme o tom také minulý týden ve Štrasburku a tato čtvrtá osa nemá sebrat stávajícím třem osám žádné prostředky. My jsme se také dohodli na tom, že tato čtvrtá osa bude eh, prosazena jenom tehdy, jestliže z více letého finančního rámce získáme ještě dodatečné financování. Jde o to, aby tady byly konkrétní projekty na financování boje proti děti, nezaměstnanosti mládeže. Já jsem také navrhla další horizontální kapitolu, kde se to týká pravomocí komise a zavedení strategického poradenského grémia pro celý program. E, jedná se totiž o to, že tento program je nový program a měl by také představovat další přidanou hodnotu. Nelze prostě dát tři, čtyři stávající programy e, není pod jeden jmenovatel. A proto bych chtěla, aby byla vytvořeno propojení mezi jednotlivými programy. Navrhuji zde dvě opatření. Za prvé rozšíření prováděcích pravomocí komise na celý program, ale tady uh, bude k tomu přistupovat parlament komplexně, ale tak, jak to v současné době vyplývá z diskusí, tak my se pohybujeme správným směrem, ale musíme ještě vyčkat a závedení strategického poradního orgána, po, orgánu potřebujeme tak, abychom aktéry zapojili do přípravy, zpracování a také vyhodnocení programu. Takovéto struktury již existují v jiných programech, ve strukturálních fondech a nebo také v programu CIP. Po prvních konzultacích jsme se shodli se stínovými zpravodaji na struktuře programu a také doufáme, že dospějeme k dobrým kompromisům. Máme ještě určité otevřené otázky, které musíme vyjasnit a prodiskovat s komisí a možná, že můžeme ještě zde diskutovat posléze s komisí. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Paní Šleta má slovo. Děkuji, Juto. Jež eh, předtím jsme opravdu intenzivně spolupracovali. A co se týče eh, pokračování při zpracovávání pozměňovacích návrhů, tak je tu ještě několik drobností, na kterých musíme pracovat, abychom nalezli společnou linii. Já k tomu spíše přistupuji technicky, co se týče takovýchto nástrojů a já se dívám, zda to bude přínosné pro lidi. A to, co bude v nařízení, musí platit sedm let a i ty prostředky se musí směrovat tím správným směrem. Celá řada mých pozměňovacích návrhů se ubírá právě tímto směrem, abychom zajistili, aby to bylo statné pro příjemce prostředků eh, získat tyto prostředky Chtěl bych ještě něco říci. Myslím, že bychom si měli dobře zvážit otázku definicí. Spíše bych vás od toho odrazovala a navrhovala, abychom postupovali obezřetně u těch definicí, protože mohou automaticky omezovat. Je to inovativní testovací nástroj. A jakmile stanovíme definice, tak ty možnosti o testování omezujeme. Nejsem v zásadě proti, podívejme se na to, ale v každém případě, když se díváme na definice, eh, které se týkají vlastního předmětu, tak je to komplikované, protože je to omezující. Někdo eh, Eh, chce eh, nástroj otestovat, ale třeba neobdrží peníze. A eh, potom hlavní problém definice je problém výkladu. U inovativních nástrojů k tomu přistupují s výhradou. Je třeba mít opravdu silné argumenty, které odůvodní, proč definice potřebujeme. A za druhé, co pokládám za důležité, je apelovat na komisi, právě protože to inovativní nástroje. jsem přesvědčen, přesvědčena, že tato rada, o které uvažujeme, je dobrá věc, ale měla by jít eh, ještě nad tento rámec. Doposud eh, stávající nástroje a proto také jsou tady ty inovační nástroje. Myslím si, že participativní forma, kterou komise požaduje u ostatních nástrojů, by měla eh, být zvolena i zde. A za třetí je to nástroj s nepatrným fondem ve srovnání s ostatními nástroji, proto na něj nesmíme klást příliš eh, nou zátěž. A já se v tom eh, věnuji i ve své práci v souvislosti s Evropským sociálním fondem. Tato inovace může pokračovat dále. To znamená, že je nesmírně důležité, aby byl tento nástroj zpět eh, s Evropským sociálním fondem. Já nejsem pro žádné vymezování, ale pro plynulý přechod. Proto se obracím na zástupce národních parlamentů. Je to problém, ale e, problémy pro komisi. Když se má v něčem pokračovat, tak je tu vždy nebezpečí dvojího financování. A e, všichni, kteří se snaží něco vymezovat, tak začnou vymezovat a e, pot potom eh, eh, se to eh, zkrátí. Já jsem tedy pro plynulý přechod, pro otevřenost, abychom to nevymezovali v administrativním smyslu slova. U těch nepatrných prostředků, které jsou k dispozici u programu Progress, EURES a mikrofinancování, je dost dobře možné se postarat o otevřenost. Apeluji na kolegyně a kolegy, Paní eh, Pervanč tu bohužel teď není, ale já se domnívám, že to musí být tedy transparentní, jinak to nebude eh, fungovat u těch příjemců. A to tež se týká těch mikrofinancování. Je to nástroj, kde jsou téměř mizivé prostředky a jak s tou dělat finanční program, to není možné eh, z toho nevyprdou žádné impulzy. Je tedy důležité, aby Evropský sociální fond eh, měl tyto možnosti mikrofinancování. A eh, Komise v té části o tom neuvažovala. Já mám proto dojem, že jedna ruka neví, co dělá druhá a že jsme nedávali dostatečný eh, pozor, aby to opravdu plynule přecházelo, protože to množství peněz eh, ne, bude fungovat stimulačně tím nepatrným množstvím. To neznamená, že jsem proti nástroji mikrofinancování. Já to prostě vidím realisticky. S tak malým množstvím peněz přece jde o to, abychom využívali veřejných prostředků by se do toho pustili i banky, eh, poskytovali ty eh, nástroje mikrofinancování, ale když tu nejsou téměř žádné veřejné prostředky, tak to není eh, žádný impuls, je to nástroj testování a my potřebujeme vyslat tento impuls a proto je tady ten Evropský sociální fond, kde jsou k dispozici příslušné nástroje. Já se tedy vyslovuji proto, abychom Eh, využili na tomto místě partnerství EURES. Je to velice důležitý nástroj a dá se to řešit jenom na evropské úrovni. Komise řekne, můžete to řešit prostřednictvím Evropského sociálního fondu, ale to zahrnuje eh, národní vnitrostátní zprávy a není to celoevropský přístup, proto je důležité, abychom využili stávající nástroj, o kterém jsme dnes eh, hlasovali pro přeshraniční spolupráci. Tento nástroj by měl být vhodný vhodný i pro eh, program EURES, protože jinak to není možné. Dvě vnitrostátní zprávy nemohou realizovat přezradiční program. To není možné ani v minimální míře eh, pro jednotlivé zaměstnance, zaměstnavatele i podniky. Eh, Proto poradenství praxe ukazuje, že to nejde. Proto potřebujeme tento evropský nástroj, který zajistí základní financování pro partnerství EURES a nevytváří žádné překážky pro financování Euresu a také e, žádné překážky přístupu k Euresu. Taková tendence právě je. Proto je to tak důležité a chtěl bych velice požádat e, komisi, aby vzdala tento odpor, protože jinak brzdí dosažení vlastnímu cíli, to znamená vytvořit mobilitu pro zaměstnance. Děkuji paní Karimadeli a pan Bak. Paní Karimadeli nejdříve. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná, vzhledem k tomu, že moje kolegyně Elizabeth Schreter už to dostatečně rozebrala. Chtěla bych zdůraznit pouze dvě věci. Nejdříve jsem velice ráda, že došlo k této práci, která byla koordinována velice pravidelně paní Steinbrook. Steinruck a měli jsme několik zasedání, abychom dospěli ke kompromisu. Ten název je pro mě zásadní, vlastně určuje ten směr toho, co chceme udělat. Takže skutečně Eh, je tady kompromisní přístup k tomuto názvu. Také mm, souhlasím s tím, že ta čtvrtá osa musí být posílena z hlediska otázky mládeže. A je samozřejmě nutné zásadně se postavit proti nezaměstnanosti mladých. Pak se tady hovoří o dimenzi boje proti chudobě. Tento aspekt nebyl dostatečně zvýrazněn v tomto programu. A nakonec bych končila tím, že bych uvedla, že musíme dávat pozor na definice. To je pravda, protože máme směrnice ohledně služeb, ale myslím si, že by bylo vhodné posílit sociální ekonomiku, která je nosná právě v období krize. Děkuji. Pan Bak a pan Tomas Mann. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Budu velice stručný, protože bych nechtěla opakovat to, co řekli již mé předřečnice. A zejména příspěvek paní zpravodajky byly opravdu detailní. A já bych ji chtěl také poblahopřát k této práci a také děkuji stínovým zpravodajům za dobrou práci. Chtěl bych se zmínit pouze o jedné věci, která se týká přeshraničních projektů EURES. To je již dlouhodobý specifický projekt a jak již zaznělo, musíme zajistit jeho kontinuitu. A je to projekt, který je v současnosti e, financován z Evropského sociálního fondu, proto se domnívám, že tyto formy přeshraniční spolupráce se mají financovat e, z fondu e, pro sociální inovaci, jak se již o tom zmiňovala paní zpravodajka, také se zmiňovala o e, určitých zemích. A v této souvislosti e, bych chtěl zvláště podpořit pozměňovací návrh 354. Děkuji. Um, Thomas Mann. Pan Thomas Mann a pak pan Boulon. Já bych chtěl Jutě nesmírně poděkovat. Juto, viděla si, že jsem předložil pouze dva, tři pozměňovací návrhy, protože ten základ je opravdu skvělý a podporuji i to, co řekla Elizabeta. U té otázky více Evropy je, myslím, program EURES velice dobrým příkladem. Celou řadu úkolů mohou řešit členské státy v rámci subsidiarity. Evropský sociální fond, Národní koordinační pracoviště, to je důležité, s tím souhlasím. Eh, informování na evropské úrovni, to je všechno v pořádku, ale to má opravdu přeshraniční dimenzi a může to přispět k vytvoření konkrétnější Evropy. A myslím, že je to velice důležitá oblast. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že máme právě čerstvý program, o kterém se tvrdilo, že chceme umožnit více mobility v ostatních členských státech, které usilují o členství v EU dostali 300 eh, eh, euro pro eh, kandidátské cesty a potom celková částka 12 eur. Může se to navýšit o 900, ale je to opravdu selektivní. Vlna protestu byla, že se rozmělňujeme. Pokud chceme mít jednu Evropu, Evropu, o které řekneme, že chceme umožňovat inovace, potom sdílíme postoj Elizabety. Musí být možné, abychom požadovali, abychom podporovali něco, o čem ještě nevíme, že to bude úspěšné. Musíme vytvářet možnosti eh, paní Redinková, než se stala komisařkou, řekla, že eh, je to prostor, abychom se naučili. Musíme i připustit, že některá finanční opatření nebudou úspěšná. Souhlasím s Elizabeth, nemůžeme dělat eh, definice, které nám svážou ruce. A domnívám se, že to je přesný podnět, který potřebujeme. Otevřenost a transparentnost, to zaznělo, to je důležitý, není to největší fond, ale myslím, že poradci Euresu mají velice dobrý základ a odváděli do posud velice dobrou práci a ty nám musí umožnit, abychom uspěli u, u mnohem menšího programu a je třeba, aby to podpořila i komise v této oblasti, o níž můžeme říci, že máme docela dobré dobré šance uskutečnit důležité experimenty. Musíme mít občas několik dobrých příkladů, které potom můžeme dále rozvinout a budou to příklady, které nás dostanou dále. Myslím, že to je takový klenot, který máme, který bychom měli obhajovat a podporovat absolutně souhlasím s tím, co máme v této velké zprávě. Došlo celkem asi 400 pozměňovacích návrhů, ale ten společný duch je z toho patrný a to je, myslím, také dobré znamení pro Evropskou komisi, aby si řekla, že určité věci musí povolit a potom budeme na dobré cestě. Voláme po více Evropě a to je právě ten dobrý příklad. Merci, monsieur Boulon. Děkuji, pan Bulon. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Také chci poděkovat paní Steinrukové eh, za tuto kvalitní práci a také za kvalitní vztahy, které jsme měli při jednání se stínovými zpravodaji, když jsme spolupracovali. My jsme předložili mnoho pozměňovacích návrhů, ale také jsme dospěli k mnoha konsensuálním návrhům, takže se nebudu jaksi příliš eh, vyjadřovat těmto záležitostem. Souhlasíme také se čtvrtou osou, která byla inovací z hlediska iniciativy ve prospěch mládeže. Musíme ještě prodiskutovat procenta z hlediska realokace mezi těmi jednotlivými programy. Chtěli bychom hlavně zdůraznit progres a mikrofinancování Mikrofinancování, které by bylo určeno malým a středním podnikům, které generují nejvíce pracovních příležitostí. Aniž bychom byli proti mobilitě, to zdaleka ne, o tom hovořila paní Steinrukova. Nemyslím si, že mobilita by mohla řešit vznik více pracovních příležitostí na evropském území. V rámci programu EURES bychom si přáli zachovat eh, samozřejmě pracovní příležitosti a podpořit přeshraniční aktivity, tak jak se o tom hovořilo. Co se týče strategického výboru, i když nám připadá nezbytné a proč ne i jaksi závazné mít poradní stanovisko sociálních partnerů v rámci tohoto strategického výboru. Upravě řečeno nevím, jestli jak si moci úřední bychom je do toho měli zapojit. Když hovořil o inovaci pan Thomas Mann, tak eh, v tomto smyslu jsme předložili pilotní uh, projekty, jejichž smyslem je, aby byly inovační, aby podpořili evropskou dimenzi a podpořili také sociální konvergenci, protože to se nám zdá nezbytné pro eh, svobodu pohybu a pro integrovanější vnitřní trh. Kurze. Děkuji vám. Já bych rád zdůraznil jednu věc, která vyplynula z toho, že paralelně také probíhá práce na sociálním hospodářstvím a já tady vidím hodně společných eh, a sociálním podnikání, takže je tady hodně společných rysů. Já chci ještě jednou zdůraznit to, co řekla paní Schröter a pan Mann. Máme před sebou fázi experimentování, máme tady hodně šancí, ale nemůžeme vědět, jak to s nimi dopadne, protože je to inovativní záležitost. A já bych tedy chtěl z této zprávy také vycházet pro zprávu pro sociální podnikání, protože tady je hodně uh, Eh, důležité formulovat definice. Definice nesmí být příliš formulovány úzce tak, abychom měli tady manevrovací prostor pro budoucí inovace. Já si myslím, že tato zpráva je velice důležitá a také se promítne do mé zprávy. Děkuji. Ráda ještě někdo o slovo? Já jsem měla v úmyslu předložit pozměňovací návrhy, nakonec jsem ho nepředložila, nevím vlastně proč. Možná, že navrhovatelka by to mohla zohlednit, až budete kompromisně přistupovat k názvu vašeho, vašeho stanoviska, protože vidím, že tady se začíná na toto téma diskutovat. Hovoří se tady o sociální inovaci a máme v podstatě dojem, jako kdyby Sociální inovace byla ošetřena pouze v této souvislosti, ale přitom sociální inovace eh, by měla být eh, součástí například eh, programů, které budou financovány v rámci Evropského sociálního fondu. Takže specifikum tohoto programu spočívá v tom, že se podporují sociální inovace jako evropské projekty a ne jednotlivě v těch členských státech. Takže já bych navrhovala, abychom k tomu připojili evropskou sociální inovaci. Já s vámi o tom pohovořím. Není možné, aby se tady šířila myšlenka, že sociální inovace se týká pouze tohoto programu. To je bod, který bychom e, měli rozvést také v mnoha dalších eh, rozpočtových projektech. Paní navrhovatelko, je tady zástupce komise? Chce tady někdo hovořit za komisi? Máte něco, co byste chtěli říci? Tak se do toho puste. Merci, madame la présidente. Bon... Děkuji, paní předsedkyně. Všechny zdravím, dámy a pánové, poslanci. Komise v tomto stádiu samozřejmě bere na vědomí různé pozměňovací návrhy a na základě naší analýzy máme tady pět bodů, které jsme vypíchli. První bod spočívá v tom, že tady jsou některé pozměňovací návrhy, které upřesňují text, zvláště posilují sociální dimenzi. My jsme se domnívali, že sociální dimenze byla dostatečně zastoupena, ale bereme na vědomí tyto další návrhy. Pak je tady určitý počet nových návrhů e, oproti původnímu návrhu komise Například se hovořilo o čtvrté ose zaměřené na mládí. V souvislosti se současnou situací by bylo samozřejmě obtížné odmítnout tento návrh. To má určité dopady. V rámci těch pozměňovacích návrhů je, jak bych to řekl, určitá niance, která tam byla vnesena z hlediska této čtvrté osy. Ta je nezbytná, ale nicméně je nutné mít dostatek rozpočtových prostředků. A právě v této souvislosti jsem chtěl učinit malou připomínku. Ten program, tak jak jsme ho koncipovali, již uvažoval v rámci programu Progress zahájit určité iniciativy ve prospěch mládeže. Pokud tady bude vytvořena čtvrtá osa specificky pro mládež, tak se musíme podívat na to, do jaké míry ty ostatní osy by mohly i nadále podporovat iniciativy v této oblasti. Pak jsou tady další nové návrhy, které byly učiněny a které nebyly zabudovány do návrhu komise. Například to, o čem se hovořilo dopoledne. Byla to otázka přeshraničního partnerství v rámci EURES. To je návrh, který navrhla komise v rámci Evropského sociálního fondu. A to v momentě, pokud takový program by měl být začleněn do tohoto programu PSI, samozřejmě, že to ponese dosti výrazné finanční dopady. A mm, komise právě navrhla, aby to bylo součástí Evropského sociálního fondu, aby se to realizovalo na dobrovolné eh, na dobrovolném základu a v rámci Evropského sociálního fondu to umožnilo členským státům, aby se do toho zapojili. Pak tady jsou další nové návrhy, například návrh, který hovoří o nástrojích mikrofinancování a také o sociálním podnikatelství. A pak otázka mentorování, to znamená mm, systém mentorů pro uživatele. Tak jak to bylo uvedeno, máme tady Evropskou síť mikrofinancování. Tato opatření ovšem jsou velmi nákladná. My jsme dělali určité odhady, o těch budeme moci diskutovat později. Zatím by to představilo 6500 euro na uživatele a pokud to znásobíte všemi těmi úvěry, je to 50 tisíc, tak by to bylo několik stovek milionů eur a tím pádem by to překračovalo eh, rozpačtovou linku, která byla vyčleněna na tyto nástroje mikrofinancování. A na závěr bych uvedl ještě několik bodů. Otázka zprávy záležitostí. Tato otázka skutečně nebyla zahrnuta do tohoto nástroje. Tady zazněly některé návrhy pro to, aby se změnil přístup, aby se například zavedly akty přenesené pravomoci, anebo také eh, poradenský přístup. Tady musíme ověřit, do jaké míry tento typ aktivit nebo opatření je slučitelný s pravidly komitologie protože právě v rámci této komitologie byla spravována tato osa. Musí to být slučitelné s tím, co existuje a co je také žádoucí. A dva poslední prvky, komplementarita s ostatními programy. Tady se hovořilo o Evropském sociálním fondu. To je opravdu v našem zájmu. Chceme maximální komplementaritu s Evropským sociálním fondem a nejenom s ním, také s programem ohledně práv a občanů, protože některé prvky jsou slučitelné s těmito otázkami, jako je například boj proti diskriminaci. Chceme, aby e, zavedení těchto opatření v tomto programu nevedlo k nějakým kolizím s těmi ostatními programy. A poslední otázka se týká definic. Je pravdou, že komise navrhla určitý počet definicí, zvláště pokud jsou právní, právně závazné otázky, které se týkají úvěru. V některých členských států v celátech existuje již určitá právní struktura. Tady je otázka, zda tyto definice jsou žádoucí z hlediska toho, co již existuje v těchto členských státech. To jsou naše připomínky ohledně těchto pěti zásadních bodů, které jsme mohli prostudovat. A paní navrhovatelka má slovo. Já děkuji všem účastníkům diskuse a chci nejdříve reagovat na pana Diona. Vy jste vyvodil z pozňovacích návrhů, že výbor smýšlí podobně jako já, především u přeshraničních partnerství. Podle našeho názoru je to horizontální opatření a my se nedomníváme, že to nutně musí být financováno z PSCI. Není to žádné nutné opatření. Já se také domnívám, že finanční manévrovací prostor by mohl být v PSCI k dispozici. Já mám ještě jednu otázku otázku na stávající náklady eh, týkající se zprostředkování zaměstnanců na platformě. Já se domnívám, že tady máme ještě mm, jistý manévrovací prostor, který by mohli převzít přeshraniční partnerství. A pak by mě také zajímalo, zdali dostatečně využíváme možností v Lisabonské smlouvy a tady budeme také působit eh, ještě nad rámec možností a pravomocí parlamentu. A my také si musíme uvědomit to, co řekla Elizabeth Schröter, co dostanou, co získají lidé přímo na místě. A o tom se vedla také dnešní diskuse a o tom my jsme také diskutovali se stínovými zpravodaji. To není nic úplně Eh, definitivního, ale musíme si být uvědomit, kam jde, kam směřuje sociální inovace. Například také elektroauta jsou sociální inovací. A já musím říci, že v parlamentu existují různé interpretace, ale já se domnívám, že my musíme udat jeden směr, aniž bychom ho nějakým způsobem omezovali. Potom ty přechody k ESF plynulé přechody směrem k ESF to jsme také formulovali v několika pozňovacích návrzích, například pokud se týče mikro eh, nástroje financování takto formulovala paní Ginka Genč. Já vám děkuji také za podporu přeshraničních partnerství a já také vidím pozitivní stránky programu Mobility. My je nesmíme však považovat za výlučná řešení, což mi také někdy tak připadalo, když jsme diskutovali s radou a komisí, tak to pak vypadá, že rada a komise se domnívají, že toto vyřeší právě přeshraniční mobilita, vyřeší nezaměstnanost mládeže, ale nemůžeme mladé lidi posílat z jednoho konce na druhý. Ale také paní Beres předložila jeden pozňovací návrh, který já také zohledním a já jsem si poměrně jistá, že dospějeme ke kompromisu mezi jednotlivými výbory máme spíše menší problémy, e, obtížnější situace nastane, až budeme stanovovat přesná procenta, ale to zajisté také vyřešíme. Děkuji vám za vaše připomínky. Výborně, děkuji mnohokrát. Drahá zpravodajko, připomínám harmonogram a příslušné Výbory by měly dát své stanovisko. Některé to dali už včera, někteří teprve zítra, takže na tomto základě budeme zkoumat kompromisy 20. června a druhý den je přijmeme. Máme tady určitý manevrovací prostor, ale já mám důvěru, že se nám podaří pokročit co nejlépe. Ještě bych připojila, že co se týče vaší zprávy, já jsem se obrátila na předsedu rozpočtového výboru žádostí, aby specifikum eh, rozpočtového vyčlenění bylo také zohledněno právě našimi vyjednávači v otázce rozpočtu, protože oni jsou v eh, kontaktu se skupinou, která jedná s radou. Takže jsme v poslední části tohoto dopoledne a postupujeme k další zprávě pana Tomase Mana. S tím spolupracujeme. Je to zpráva, kde příslušným výborem je TRAN. Budeme se tedy zabývat touto otázku také v rámci slyšení. Jedná se o služby pozemního odbavování na letištích Unie. A dále je to otázka zrušení směrnice Rady 96 67. Vzhledem k tomu, že spolupracujeme nezvykně s příslušným výborem dopravy, je samozřejmé, že naše zájmy by se především měly nasměrovat na aspekty pracovního práva, na otázky pracovních podmínek v rámci těchto služeb pozemního odbavování na letištích. Jak budeme organizovat výměnu názorů dnes? Nejdříve vystoupí náš navrhovatel, poté komise mě požádala o možnost vyjádřit se. Bude tady ředitel DG Move, jak se říká v shakespearském, shakespearovském jazyce. A pak dáme slovo našim třema hostům, kterým děkuji za to, že jsou mezi námi. Mezitím jsem dostala žádost o vystoupení ze strany dalších členů, kteří by se chtěli účastnit tohoto slyšení. Já jsem tuto žádost odmítla, protože tito účastníci se již mohli vyjádřit v rámci výboru TRAN a hovořili tedy o dopravní dimenzi. Takže my jsme s koordinátorem, navrhovatelem se domluvili na seznamu řečníků pro dnešní dopoledne. Takže nejdříve dávám slovo našemu navrhovateli, který uvede tuto výměnu názorů. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že jsme se sešli u příležitosti slyšení, kdy budou vystupovat aktéři, a my, poslanci, kteří máme zkušenosti z zemí, sice jsou tam letiště různých velikostí, ale přesto máme mnohé společného a to se nás všech dotýká. Doufám, že se podaří se zabývat paragrafem 50, abychom měli vlastní kompetence v našem výboru, abychom nemuseli dělat stanovisko pro výbor pro dopravu. To je velice důležité, protože eh, jde o pracovní práva, eh, služby pozemního odbavování jsou velice důležité. Existují různé kategorie služeb. U čtyř je možnost omezit přístup k trhu. Je to odbavování zavazadel, odbavování nákladu, jsou to předběžné služby a také tankování. Evropská komise upozornila na to, že eh, máme asi 50 miliard eur obrat v oblasti služeb pozemního odbavování. 60 50 tisíc až 70 tisíc pracovních eh, míst představuje tento sektor. Není to žádná maličkost, ale je to relevantní počes. V roce 96 jsme dosáhli liberalizace, já jsem byl tenkrát autorem stanovisko a podařilo se nám dosáhnout eh, povoletí dalšího poskytovatele služeb, který musel splňovat tu určitou kvalitu a proto bylo eh, nutné mít takové zaměstnance, kteří byli dobře kvalifikovaní než nešlo jenom o rychlé vyškolení, ale bylo třeba se postarat o příslušnou kvalifikaci a také měli nárok na řádné odměňování. S tou liberalizací z roku 96 se stalo, že se dramaticky zvýšil počet pracovních smluv a v mnoha členských státech se snížily mzdy jako dopad přílišné liberalizace. Já jsem nespracovával pouze podklady, eh, ale i celou zprávu, která ještě není úplně hotová. Chtěl bych do ní zapracovat výsledky dnešního slyšení a také otázky poslanců. Skoncentovali jsme, že tato liberalizace připuštěním dalšího poskytovala služeb nedosáhla původního cíle komise, tedy větší eh, hospodářskou soutěž. To eh, musíme měřit mezinárodními měřítky. V roce 2011 tím komise zabývala. Chtěla zajistit další liberalizaci, tedy připustit třetího nezávislého eh, poskytovatele u letišť, které mají 5 milionů cestujících a přes 150 milionů tun a při mnoha eh, jednáních eh, byl bylo zřejmé, že tento cenový tlak se přenášel na zaměstnance nižší eh, mzdy a eh, eh, pracovní smlouvy na dobu určitou a není možné zajistit větší přepravu. Je třeba zajišťovat minimální zájmy a normy. Jsou tu přesné standardy, které je třeba dodržovat. Je třeba respektovat přesné časy a to bylo ohroženo. Druhý aspekt Evropská komise naznačila, že spoždění k nímž dochází na letištích Eh, jsou způsobeny službami pozemního odbavování. Provedli jsme dotazování, já jsem se zúčastnil slyšení výboru pro dopravu a eh, kriticky jsem to spochybňoval stejně jako ostatní kolegové a zahájili jsme také eh, písemný dotaz, který jsme předali komisaři Kalasovi a cituji, jsou k dispozici údaje o spožďování, ale nejsou speciálně dány službami pozemního odbavování. Je to také důležité důležitý argument, protože se velice často tvrdí, že pozemní odbavování nepracuje dobře a není spolehlivé. Tím to nemůže být způsobeno. Komise eh, navrhuje eh, přebírání garancí. K tomu se ještě vrátíme během slyšení. Pokládám to za důležité. Eh, máme práva na ochranu zaměstnanců. Musíme zajistit, aby zaměstnanci byli také řádně odměňováni. Není možné, aby vznikal dojem, no dobře, jako letecké společnosti eh, se jenom postaráme o eh, eh, provádění prací, ale to není dost dobře možné. Je to velice zisková oblast a vládne tu eh, cenová eh, válka a hospodářská soutěž, také protože se setkávám se členy výboru pro dopravu, mnozí jsou eh, činí v obou výborech. Musíme se postarat o to, abychom netvrdili, že je důležitý trh, ale důležitý je člověk, který tu plní své poslání a proto je předurčen náš e, výbor, možná trochu více než ostatní výbory, ale musíme respektovat určité paragrafy, kde chceme dosáhnout společného rozhodnutí výboru pro dopravu i pro zaměstnanost. Budeme muset tedy spolupracovat a e, předpoklady jsou zajištěny, protože jsme již mezi tím dosáhli e, mnoha společných výsledků našich výborů. Já se těším na diskuzi, kterou teď povedeme a děkuji vám. Děkuji a nyní dávám slovo na krátké vystoupení panu Matiu Balduinovi, který bude hovořit za komisi. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám za to, že tady mám možnost vás seznámit s tímto návrhem a děkuji vám za pozvání. My máme pragmatický cíl v této oblasti. My hodláme zlepšit eh, pozemní odbavování jak z hlediska efektivity a také výkonnosti. My tady neusilujeme o revoluci, ale o evoluci. Jestliže obecně se mohu vyjádřit, že to, co my eh, tady, o co my se snažíme, o, je omezená, zvýšená výkonnost, ale nikdy nepůjde o snížení například standardů v oblasti zaměstnanosti či kvality. Chci reagovat na pana Mana. Ano, spoštění eh, eh, k něm, to je také čas to spožděno, způsobeno pozemním odbavováním, ale není to tím, že by ti to těžce pracující lidé pracovali špatně či nevýkonně. Co my také navrhujeme v oblasti sociální? Protože vy jste také zmínil, že my tady navrhujeme zvýšenou konkurenceschopnost a konkurenci ale e, my tady navrhujeme tři důležité věci pro zaměstnance. Stávající směrnice 96-67 dala právo e, členským státům e, působit, takže Německo a Itálie také zavedly povinný převod zaměstnanců, ale soud prohlásil, že tyto, tato opatření nejsou slučitelná se směrnicí věcí. A nyní máme nejasnou situaci a je tady dvojznačná situace v oblasti ochrany práv zaměstnanců a to chceme vyjasnit. My chceme dát členským státem právo uvalit potom e, závazné požadavky pro převedení zaměstnanců z jedné společnosti za druhé. Kdyby parlament akceptoval tento návrh, potom Německo a Itálie, potom by také tyto státy mohly implementovat tato opatření. Jestliže budeme mít čas, tak vám dám také příklad, jak by převedení zaměstnanců fungovalo v praxi. A potom za druhé povinné kvalifikace a školení zaměstnanců zaměstnanců. Vy jste, pane Mane, také už o školení hovořil. My chceme udělat ještě další krok. Každý zaměstnanec by měl eh, mít povinné školení v délce dvou dnů za rok a takováto povinnost není zakotvena v současné směrnici. A ve vazbě na to máme ještě třetí bod, který jsme navrhli. My navrhujeme, aby členské státy také eh, kontrolovaly eh, zkušenosti a kvalitu kvalifikaci eh, zaměstnanců, než eh, tyto lidé také budou pracovat to je to, že chceme zabezpečit eh, kvalitu práce tím, že budeme mít kvalitní zaměstnance, kteří budou kvalitně školeni. Zlepšení situace zaměstnanců, toto je jasně zakotveno ve směrnici a tady také se rozšiřuje doba platnosti na 10 let na místo 7. My tady také omezujeme subdodávky, protože subdodávky vedou k velké soutěži v oblasti odměňování. Pak také jsou tady minimální požadavky, které jsou stanoveny letišti. A my také kvůli rovnováze aby tento návrh byl vyvážený, tak proto nenavrhujeme žádná radikální opatření, tak aby se nedošlo k plnému otevření trhu. My také eh, chceme, aby tady byl, eh, aby se rozumně postupovalo při výběrových řízení. A my také se domníváme, že sociální aspekty jsou důležité pro kvalitní služby. A děkuji vám, paní předsedající, za to, že jsem měl možnost k vám hovořit a my také doufáme, že parlament podpoří náš, podpoří náš návrh a my chceme také zlepšit sociální situaci zaměstnanců na letišti v pozemním odbavování. Rada již udělala pokrok, došli jsme ke schodě ve dvou bodech. Omezená eh, jsou soutěž, omezený nárůst konkurence a také potom úprava ze strany soudu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Takže se dostáváme k vystoupení našich hostů kterým bych znova chtěla poděkovat za to, že jsou mezi námi. Takže navrhuji, abychom nejdříve dali slovo panu Jan Delev. Vy jste místo předseda Grand Operation Brussels a vy jste vlastně absolvoval celou svou kariéru v rámci několika leteckých společností, takže si dokážu představit, že máte určitý přehled o situaci nebo o podmínkách uplatňování tohoto návrhu komise. Pracoval jste v Sabině, Swiss Air, ASN Brussels a Virgin Express. Takže máte slovo Máte tak 5-7 minut a pak budete mít ještě možnost zareagovat na vystoupení kolegů. Máte slovo. Thank you, uh, Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nejprve vám děkuji za příležitost, abych eh, se eh, mohl zmínit o pohledu eh, Brussels Airlines. To je malá letecká společnost s sídlem v, Bruseli, v Bruselu a je součástí SAR Alliance, tedy Lufthansa. Vesně se působíme na africkém kontinentu, máme asi 3000 zaměstnanců. To je důležité uvést asi 300 300 z těchto zaměstnanců působí eh, v Bruselu a zabývá se právě eh, službami pozemního odva- odbavování. Učinili jsme toto rozhodnutí, abychom v podstatě kompenzovali nedostatek eh, konkurence, jak jsme ji vnímali v minulosti, což vedlo k nedostatečné kvalitě služeb pro cestující. Máme velice mladý, motivovaný tým, který tedy pracuje v naší naší základně v Bruselu a služby byly liberalizovány. Když se podíváme, jaká je situace v Evropě, co vidíme? Vidíme, že svět leteckých společností byl téměř naprosto liberalizován. Poskytovatele služeb, na které se spoleháme, poskytují eh, dobrou úroveň služeb, ale eh, tento trh nebyl ještě úplně liberalizován. To znamená, že se v určitých okamžicích nacházíme v takzvané sandvičové situaci, jednáme o kompetencí pro poskytovatele, protože to jsou nakonec letecké společnosti a my jim musíme poskytovat služby e, jistě, e, aby to bylo vysoce kvalitní, ale ziskové pro nás. Když se podíváme na mapu, tak tu vidíme současnou směrnici, jak o níž hovořil pan Mann. E, tato směrnice se v Evropě uplatňuje různým způsobem a ze svých zkušeností víme, a to je jedno hledisko, že ceny a náklady snižují eh, s eh, rostoucí konkurenci. Když je konkurence vyvážena, tak vidíme, že se nám daří zachovávat na slušné úrovni i kvalitu. ušetříme i více, když je zajištěna zdravá a spravedlivá konkurence. Můžeme tedy poskytovat lepší kvalitu služeb na těchto letištích Eh, kde vládne eh, trochu vyšší konkurence než na těch letištích, kde neexistuje téměř žádná konkurence. Tak se na to díváme my. A když se podíváme na situaci na naší domovské základně eh, v Bruselu, to je velice důležité pro SN Brussels, tak jsme svědky toho, že trh ještě nebyl naprosto liberalizován v oblasti manipulace se zavazadly na rampě a z našeho hlediska eh, se, dostali do slepé uličky. Eh, eh, to je ale v neprospěch kvality služeb. Tato slepá ulička nastala jak pro letecké společnosti, tak pro cestující a i pro zaměstnance znamená to nejistotu pro zaměstnance pozemního obdbavování. A domníváme že se, že to může být neprospěch zaměstnanců a může to způsobovat chaos, když eh, trh nebude plně liberalizován, jaká je situace dnes. A to může způsobovat složité situace, mohlo by to eventuálně e, vést k vytváření určitých monopolů, protože e, dva poskytovatele těchto služeb obdrželi e, licence před rokem v limitovaných kategoriích v Bruselu pro pozemní odbavování. Jeden prohlásil, že toho druhého poskytovatele převezme, takže bychom mohli mít tedy skutečnost, že stejná společnost bude mít dvě licence. Podívali jsme se tedy na návrh Evropské komise, abychom odešli od těch dvou poskytovatelů na letištích nad 5 milionů cestujících. To podporujeme, pokud to bude řešeno obezřetně, jak již zaznělo, domníváme se, že je velice důležité, aby uživatelé, koneční uživatelé eh, ne v zájmu těch leteckých společností, ale v zájmu eh, vysoké kvality služeb cestujícím, hrály také důležitější eh, roli a měli větší hlas při eh, rozhodování eh, o službách pozemního odbavování. Abych přešel k těm podstatným prvkům. Brussels Airlines absolutně podporují návrh komise a jak již zaznělo, je třeba postupovat obezřetně. Nepodporujeme aby se kdokoliv na letištích zabývali těmito kritickými službami. My podporujeme zdravé, obezřeté otevření trhu, abychom umožnili větší eh, konkurenci. Poskytovatele služeb pozemního odbavování se musí dobře postarat o své zaměstnance a mají mít možnost působit i na dalších eh, letištích. A to je podle našeho jeden z klíčů klíčových prvků pro zlepšení služeb pro cestující spolu s leteckými společnostmi. Eh, manipulace se zavedly eh, přesnost, to není způsobeno eh, leteckými společnostmi, pochybením jednotlivých zaměstnanců. Podle našich zkušeností je to velice často souhra mezi poskytovateli pozemního odbavování a, a činnosti leteckých společnosti, takže Eh, zdravá konkurence může mít dopad na strukturu nákladů. Vedu vám pouze jedno číslo. Eh, samozřejmě se to liší eh, mezi jednotlivými leteckými společnostmi, ale asi 15 našich nákladů se týká pozemního odbavování a pozemní odbavování je tedy velice podstatnou součástí, hrají důležitou roli a je prvkem, který nám umožní zůstat konkurence schopným a snižovat ceny. Dále bezpečnost, aktivní a pasivní se musí eh, řešit obezřetně s osvědčenými aktéry. Eh, bezpečnost eh, může být v sázce v žádném případě. Když jde o zaměstnance a personál. Měli bychom nalézt zdravou vyváženost mezi úrovní konkurenci, která nám umožňuje poskytovat řádnou úroveň služeb a zůstat konkurenceschopní a dále je třeba respektovat národní specifika eh, z hlediska pracovního práva a potom eh, je tu eh, také podstatná otázka ochrany personálu a zaměstnanců, poskytovatele pozemního odbavování i letecké společnosti sledují určitou úroveň kvality a automaticky budou jistě chránit know-how personálu aby mohli poskytovat eh, příslušnou úroveň služeb. Není to krátkodobá záležitost. Eh, my eh, tu vidíme také nepřímé náklady, které jsou pro letecké společnosti mnohem vyšší, takže je třeba usilovat o tuto vyváženost což je podstatnou otázkou, ale domníváme se, že je třeba tedy opatrně zvyšovat úroveň konkurence. Eh, máme tu celou řadu právních ustanovení a regulací, které se týkají kvality. My jsme zodpovědní za aktivní a pasivní eh, bezpečnost našich operací a eh, služeb pro cestující i za přepravu nákladů, takže již nyní působíme eh, pod vlajkou IADA a IZAGO a uzavíráme dohody s poskytovateli služeb pozemního odbavování, takže domníváme se, že není nutné popisovat požadavky kladené na eh, kvalitu do posledního eh, písmene, protože se to může eh, lišit podle situace na trhu a mezi jednotlivými společnostmi. Doufám, že se nám podařilo vám zprostředkovat svůj pohled ze zkušeností Brussels Airlines z uplynulých let. Ještě jednou děkuji za příležitost eh, dnes zde vystoupit. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k dalšímu hostovi. Je to pan Ingo Kunzfort. Vy jste tady, abyste zastupoval pracující jako člen dozorčí rady G. Takže co je za touto zkratkou? Všichni asi vědí, koho zastupujete, ale bylo by dobré, kdybyste nám přece jenom toto ještě vysvětlil, tuto zkratku předtím, než se vyjádříte globálně k této problematice. Ja, herzlichen Dank. Zuerst möchte ich Děkuji vám. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní Beres a také panu, panu Manovi a ostatním členům výboru za uspořádání tohoto slyšení a také bych chtěl poděkovat za to, že si vyslechnete názor zaměstnanců. Já se domnívám, že toto také ukazuje pozitivní příklad pro parlamentarismus celkově, že se vyslechnou různé názory na sporné téma a my evropské odbory přesně bereme eh, v potaz, kde není eh, eh, zohledněn názor zaměstnanců tak, že zaměstnanci jsou, tak říkajíc, ponecháni před dveřmi. Já ve Verdi zodpovídám za le- civilní eh, letectví a také budu s vámi hovořit za federaci zaměstnanců v přepravě. My tady zastupujeme 80 pět odborových svazů pracujících v Evropě. To znamená, že my zastupujeme všechny zaměstnance pracující v letectví. To jsou lidé, kteří jsou piloty, kteří jsou stevady a nebo jsou to také zaměstnanci pozemního odbavování. My nezastupujeme tedy malou skupinu, my tady zastupujeme všechny zaměstnance a také si vytváří vytváříme eh, pozice na jejich obhajobu. My máme ten dojem, že komise na několika místech nepracovala řádně. Jestliže komise zdůvodňuje svůj návrh tím, že říká, že se tento návrh týká 60 tisíc v Evropě, ale to není pravda. Pouze v Německu podle, eh, pouze v Německu máme již podle směrnice 40 tisíc zaměstnanců. Evropa je daleko větší a právě proto to musí být celkově v Evropě minimálně 350 tisíc zaměstnanců v pozemním odbavování, na které se směrnice také také vztahuje. Ale nejsou to přímo pouze zaměstnanci pozemního odbavování, kterých se směrnice dotýká. Jsou to také lidé, kteří pracují jako piloti či v jiných zaměstnáních, ale jsou to především cestující, kteří musí mít jistotu, že jejich kufr také dojde včas a na správné místě a ne pouze o několika dní později, ale nebo že také letadlo bude eh, naloženo tak, aby brzy po startu nespadlo. A toto jsou dopady, které samozřejmě se nevztahují pouze na zaměstnance pozemního odbavování, ale jsou daleko širší. Dopady v Evropě jsou plošné. My máme opravdu mnoho eh, těch nestabilních eh, pracovních poměrů. Například eh, v některých zemích pracují lidé pravidelně pouze několik hodin za měsíc a potom jsou voláni do práce. Máme tedy práci na dobu určitou a také se často platí minimální mzdy. A to platí pro všechny země v Evropě. Platí to i pře, pro země, které neměli doposud omezený přístup na trh, ale platí to také pro země, kde ještě existují jisté úpravy. Eh, eh, já Například vím, že v Německu po té, co směrnice vstoupila v platnost, pak 40 zaměstnanců v pozemním odbavování dostávají hodinové mzdy, kdy ještě jim musí doplácet stát, aby dosáhli minimální mzdy. 20 dobře 20 pracovních míst Eh, bylo postiženo snížením mest. My máme tedy neustále eh, strach před eh, výpověďmi. A jedna ceřiná společnost v této oblasti oznámila, že ze 830 zaměstnanců bude velká část propuštěna, anebo bude jejich smlouva změněna. My jsme také udělali tu zkušenost, že dříve bylo v pozemním odbavováním také e, postupné vzdělávání, které trvalo několik měsíců. Je stále více poskytovatelů, kteří e, zaměstnancům neposkytují vůbec žádné vzdělávání a kvalitu kvalifikaci. A to je všude. Pro komise několik problémů rozpoznala, to přiznáváme, to vidíme také. Komise také eh, formuluje několik těchto problémů ve svém návrhu. Ale problémy, eh, problém spočívá v tom, že návrhy na řešení této situace ze strany komise nejsou vhodné. Kdyby se návrh realizoval, pak by to vedlo k tomu, že v těch zemích, kde eh, zatím neexistuje úplně úprava vstupu na trh tam, kde stále e, se snižují mzdy a stále více vzniká nezaměstnanost. A v, tam, v těch zemích, e, kde je je situace špatná, kde ještě nadále existují úpravy, je regulován vstup na trh, ale tam by to vedlo k dalšímu zhoršování pracovně právních vztahů. A na závěr máme tedy pět požadavků. My jsme odbory působící v leteckém provozu v Evropě. První požadavek je ten, aby nedošlo k dalšímu povinnému rozšiřování poskytovatelů pozemních služeb, na niž dojde k, k zvýšení kvality. To by byl článek 6. Druhý požadavek. My musíme zabránit tomu, aby se nadále provozovala konkurence prostřednictvím mzdového dumpingu. Samozřejmě konkurence prostřednictvím kvality, ale ne prostřednictvím mzdového dumpingu. To je e, článek 879. Takže podniky, které vstupují na trh, ale nabízí ty nejnižší mzdy, tak tyto podniky musí být přinuceny k tomu, aby nabídly reprezentativní kolektivní smlouvu. To by znamenalo, že by to byla kolektivní smlouva, která by se vztahovala na většinu stávajících zaměstnanců a také eh, by se vztahovala na odbornost. Za třetí, při změně služeb pak mají zaměstnanci e, právo přejít k novému zaměstnavateli za nezměněných podmínek. Pan Bolt také o tom hovořila, ale ne hovořila o tom jako o povinné úpravě. Já se také divím tomu, že eh, komise nyní zvrátila určité úpravy v Německu a v Itálii prostřednictvím judikatury soudu. Za čtvrté chceme zákaz subdodávek. Nikdo nechce, aby v kritických situacích došlo k subdodávkám, ale nelze akceptovat situaci, aby jeden podnik měl licenci a potom jiný podnik, který je podstatně horší, aby vlastně na tohoto subdodavatele, horšího subdodavatele byly služby a práce předána. To je článek 35. A za páté, my chceme, aby se stanovily evropské standardy pro kvalifikaci a další vzdělávání, včetně teoretických a praktických zkoušek, tak aby to nebylo pouze na papíře komise navrhuje dva dny eh, kvalifikace a já bych nerad seděl v letadle, kde nakládal tyto, tato zavazadla člověk, který absolvoval pouze dvou denní školení. Já si myslím, že tady musíme mít podstatně vyšší nároky na kvalifikaci. A my nenavrhujeme tyto návrhy pouze my, ale máme tady také další orgány, je to Evropský sociální EHSV, který toto navrhuje, ale také my, jsme, my jednáme s EHSV již od dubna 2011 a právě proto bychom byli rádi, kdyby vy, poslanci ve výboru pro zaměstnanost, jste o našich požadavcích přemýšleli a eventuálně některé z nich zapracovali. Děkuji vám. Merci beaucoup. Donc... Děkuji. Takže nyní dáme slovo našemu poslednímu hostu, pan Christoph Kepchen vy jste ředitel pro hospodářské záležitosti Mezinárodní rady letišť ACI Europe. Takže zastupujete struktury, samotná letiště. V předchozím období jste pracoval zvláště v obchodní komoře Evropská unie, USA a studoval jste v Německu, takže máte slovo. Thank you very much and... Děkuji, přeji vám všem hezký den. Nejprve bych chtěl poděkovat výboru za pozvání ACI Evropa a možnost vystoupit na vašem jednání. My opravdu sdílíme vaše názory, co se týče sociálních dopadů Evropské nějakých právních ustanovení v oblasti pozemního odbavování. Dovolte, abych vám řekl ještě několik slov o ACI Evropa. My jsme tedy asociace letišť se sídlem v Bruselu, reprezentujeme asi 400 letišť a kromě toho naším hlavním eh, partnerem jsou také národní asociace a další společnosti. Co se týče navrhované úpravy pozemního odbavování, klíčovou otázkou je kvalita těchto služeb. Když se podíváte, co pokládáme za služby pozemního odbavování, také jsme o tom hovořili předtím. Čekin je to eh, manipulace s eh, eh, pohodnými hmotami, oleji, úklid údržba, takže to je velice důležité, vysoce výkonné operace pozemního odbavování a e, my e, e, působíme ve velice těsném časovém rámci a samozřejmě v Evropě vládne konkurence a v sektoru letectví, takže kvalita a náklady služeb pozemního odbavování mohou představovat konkurenční výhodu výhodu nebo nevýhodu. Je tedy velice důležité, abychom měli dobře výkonné služby pozemního odbavování na evropských letištích. Hovořili jsme o trzích, máme eh, zcela otevřené čtyři kategorie těchto služeb a čtyři jsou ještě omezené, kde je eh, minimální počet udělovaných licencí. Já bych chtěla říct si něco o důvodech pro toto omezení, protože jsme o tom ještě nehovořili. Upřímně řečeno, hovoříme zde o prostorových eh, důvodech. Není dostat dostatečný prostor, kde by na některých letištích eh, mohlo fungovat více poskytovatelů a také objem eh, je příliš nízký, aby zde mohlo působit více, tři, čtyři poskytovatele služeb. Pro eh, umožnění by to byl tedy velký tlak na celou řadu faktorů a potom také úvahy o bezpečnosti, když máte větší počet op operátorů na jednom letišti, tak to může představovat větší rizika pro bezpečnost. Celkově na trhu eh, dominují nezávislí poskytovatele služeb pozemního odbavování. Když se podíváte na čísla, tak vidíte, že v roce 96, když byla přijata tato směrnice letecké společnosti, eh, dominovaly na trhu a nyní v roce 2010 nezávislí poskytovatele mají největší eh, podíl a eh, letiště mají pouze 6% podíl na evropských letištích. Když se podíváme na sociální dopad zdávající směrnice, je velice důležité hovořit nejprve o současné situaci, než se eh, do detailu podíváme na návrh komise, co se týče posouzení dopadu 65 až 85 až 80 nákladů na pozemní odbavování jsou personální náklady pokud máte tedy na trhu konkurenci, to se velice často stává, je to cenová eh, eh, konkurence. Jistě kvalita je důležitá, ale 65 až 80 nákladů jsou personální náklady. Eh, Obvykle se tedy vytváří velký tlak na sociální podmínky personálu a zejména na platy. O číslech e, již hovořili naši kolegové z odboru v celé řadě zemí. Jsme zaznamenali pokles platů a také pokles cen eh, na trhu eh, služeb pozemního odbavování. Od roku 96 to byl eh, pokles asi o 25 cen za pozemní odbavování na evropském trhu v tomto sektoru. A to je tedy situace, kde máme velice nízké marže, kterých se dosahuje v sektoru pozemního odbavování, přičemž je to velice konkurenční prostředí na evropských letištích sítích, takže to vytváří velký tlak na pracovní podmínky personálu a také na kvalitu služeb. Jedním z důsledků byla skutečnost, že máme velice dobrou spolupráci s sociálními partnery na evropské úrovni. E, součástí to jsou letecké společnosti, evropské odbory, nezávislí poskytovatele služeb pozemního odplavování a letiště. A byli jsme velice rádi, že jsme vydali společné stanovisko tří ze čtyř sociálních partnerů v Dubnu srpnu 2011. Byly to odbory, nezávislí poskytovatelé služeb letiště dohodli se na opatření, která budou zapotřebí a bude to e, výběrové řízení, sociální doložka, také některé připomínky, které se týkají deregulace trhu, e, které s tím budou eventuálně zpěty. Návrh komise kterými jsme se seznámili eh, z prosince roku 2011. Komise navrhuje další liberalizaci, eh, tedy minimální počet tří poskytovatelů služeb na letištích, kde je před 5 milionů cestujících. To je problematické, může to vést k rostoucímu tlaku na eh, ceny a pracovní podmínky. My spochybňujeme dogmatický přístup, abychom si vynucovali přístup přístup k trhu. Liberalizace perese je jedna věc. Jistě e, situace e, e, je taková, že na některých letištích to může fungovat dobře s větším počtem poskytovatelů, ale někde ne. Toto rozhodnutí by se mělo učinit na vnitrostátní úrovni. S velkým zájmem jsme sledovali, že pan zastava zpravodaj se s tím zabýval a má některé zajímavé návrhy. My je ještě analyzujeme, ale to, co vyplývá z tohoto dokumentu, zvažuje, že půjde ještě nad rámec návrhu komise, například aby to byly čtyři poskytovatele služeb na velkých evropských letištích, anebo aby se e, změnila definice vlastního odbavování. To je zajímavá diskuse, rádi se jí účastníme, ale jsou tu ještě některé prvky, e, které vzbuzují obavy. Dále sociální pojistky návrhu, e, možnost, abychom měli vnitrostátní zákony o převádění personálu. To je dobré, ale my bychom chtěli, aby to bylo povinné převedení personálu v eh, nařízení. V článku 12 eh, bychom chtěli navrhnout sluv, nahradit slůvko May slůvkem šel, abychom nemuseli diskutovat o tom, zda se budou tedy tato právní ustanovení přebírat. To je zásadní součást nařízení. My bychom chtěli, abychom tu měli závazný eh, sociální článek číslo 12. Hovořili jsme již o vzdělávání, minimální vzdělávání dva dny. To je určité zlepšení oproti stávající směrnice, ale to nepostačuje. Eh, my bychom eh, upřednostňovali, aby toto školení trvalo jeden týden. To je potřebný časovný rámec pro eh, opakované zaškolování personálu pozemního odbavování, ale s radostí o tom budeme dále diskutovat na půdě vašeho výboru. Další klíčové oblasti návrhu komise minimální standardy služeb. To je jedna z nejdůležitějších otázek pro Evropu evropská letiště, protože umožňuje stanovit eh, minimální standardy, které musí být respektovány eh, všemi eh, poskytovateli, kteří působí na letištích. Jistě smlouvy eh, se týkají eh, poskytovatelů služeb leteckých společností. My do toho nechceme zasahovat, ale chtěli bychom mít zaručenou minimální kvalitu u všech poskytovatelů služeb, aby veškeré operace na letišti probíhaly hladce, abychom se vyvarovali takových situacích, kdy se poskytují nekvalitní služby na letištích, protože eh, to závisí na tom eh, výkonu individuálních poskytovatelů služeb. Další části směrnice jsou pro letiště problematické, například eh, návrh eh, právního oddělení poskytovatelů služeb pozemního odbavování a poskytovatelů centralizované infrastruktury to eh, představuje konkurenční nevýhodu pro poskytovatele eh, služeb pozemního odbavování. My chceme mít rovnocené podmínky, takže to legální oddělení eh, vůči tomu se stavíme kriticky, také by to znamenalo další administrativní zátěž pro letecké společnosti, pro letiště bylo by nutné je třeba zjednodušit tento návrh. A závěrem bych chtěl zopakovat naše priority, které klademe na legislativní proces pro evropská letiště. Je třeba se zaměřit na kvalitu eh, služeb služeb pozemního odbavování. Je třeba stanovit minimální standardy pro letiště a nechceme přistupovat dogmaticky k liberalizaci trhu. Eh, zachovejte ustanovení stávající směrnice a nechte na rozhodnutí členských států, zda chtějí liberalizovat trh či ne. Eh, přejeme si větší sociální sociální eh, pojistky, záruky a eh, eh, zvýšit požadavky na služby pozemního odbavování a uvítali bychom, kdybychom respektovali názory sociálních partnerů, odborů, nezávislých poskytovatelů pozemního odbavování z toho našeho společného stanoviska. Velice vám děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, takže nám zbývá ještě půl hodina. Dívám se, kdo chce vystoupit. Paní Steinruck a pak paní Irš. Já bych nejdříve chtěla poděkovat zpravodaji. Já mám dobrou naději, že tato zpráva půjde také tím směrem, jaký bychom mohli sdílet mají frakci. To, co jsem slyšela v dosavadních rozhovorech, tak um, mě to přivádí k tomu, že bych chtěla zdůraznit, že se nejedná o čistě německý problém. V těch minulých letech eh, docházelo k liberalizaci také v jiných odvětvích, o tom jsme mohli hovořit, například pošty. A mohli jsme konstatovat, že došlo k zhoršení kvality pro spotřebitele a došlo také k zhoršení pracovních poměrů. A když se podívám na vývoj, ke kterému došlo od první liberalizace, ta čísla tady zazněla, tak konstatujeme, že dochází k masivnímu poklesu mest, dochází k prekérním pracovním poměrům a také se snižují investice do vzdělávání. Já myslím, že bychom se na to měli přesně podívat, když se jedná o tak citlivý, citlivé odvětví, jako je letecká doprava, kde se stále objevují problémy a kde dochází ke seskupování a objevují se tady slabiny. Já nechápu, proč Evropská komise Eh, v podstatě nepřijala společné stanovisko sociálních partnerů. Tam jsou velmi dobré kritické body. Mapuje se tam eh, výrazně co tyto problémy. Já mám tři otázky na ty tři na ty tři pány. Pán z Brussels Airlines. Toho bych se chtěla zeptat, zda se opravdu domnívá, že více konkurenceschopnosti, laciné ceny zajistí lepší kvalitu. Protože pokud to vnímám dobře, tak podíl těchto pozemních služeb z hlediska letenek, tak se podílí na té ceně méně než jedním procentem. Kladu si opravdu otázku, jestli to bude opravdický zlom z hlediska konkurenceschopnosti. Eh, například já pojedu na arabský poloostrov a tam budeme studovat například tyto poměry v, du, a, v da, Abu Dhabi a v Dubaji. Chtěla bych vědět, zda se opravdu domníváte, že za takovýchto pracovních podmínek je možné zvýšit konkurenceschopnosti a jak nízko musíme jít s těmito parametry, abychom mohli konkurovat. Pak se chci zeptat pana, eh, který tady zastupuje Verdy, Týká se to poklesu, o kterém jste hovořil v posledních deseti letech. Jsou tady nějaké odhady, jakým způsobem se ta situace bude vyvíjet v případě aplikace jedna ku jedné této směrnice, o kterou jde? Jak vypadá ta situace také z hlediska nejistého zaměstnávání a vývoje těchto prekérních pracovních míst. A teď se obracím na zástupce letišť. Mám jednu otázku. Jaké jistoty tady můžou eh, tyto letiště nabídnout vzhledem k tomu, že podle mého názoru Tady by se měla používat speciální bezpečnostní kritéria ohledně poskytovatelů a ohledně také pracujících. Může tady dojít k nějakým problémům při uplatnění této směrnice. Já mám tisíce otázek, ale jsem samozřejmě omezena časem. On přece jenom trochu času jste dostala. To není německý problém. Já ovšem dám slovo paní Irš a pak bude hořit pan Hendel, paní Irš. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hovoří se stále o liberalizaci, takže já bych mohla tady radostí skákat jako zástupkyně ALDE, ale myslím si, že se na to musíme dívat diferencovaně. Jistě konkurenceschopnost velice často přináší zlepšení, taky nárůst kvality, ale já se domnívám, že se musíme také podívat na to, že již nyní máme určitou konkurenceschopnost. Je tady možnost výběru minimálně mezi dvěma poskytovateli a určité věci tady se zlepšily i v oblasti kvality. Já si myslím ale, že pokud chceme mít více konkurenceschopnosti, pak je to samozřejmě také tak, a ostatně i vy z Brussels Airlines jste to potvrdil, je to tak, že samozřejmě kvalita je jeden aspekt, ale náklady to je ten druhý aspekt, to je jasné. I vy se musíte snažit pracovat ekonomicky. A evropská letiště jsou pod obrovským cenovým tlakem. Zvláště je tady konkurence těch leteckých eh, společností a letišť z arabské oblasti. Takže to je jasné. Bude to mít samozřejmě dopad také na kvalitu těchto služeb. A když eh, je tam velká personální vybavenost, tak eh, samozřejmě je tady otázka snižování eh, nákladů na mzdy těchto zaměstnanců. To je logický dopad. Eh, když bych chápala eh, liberalizaci tak, že by se konkurenci schopnosti otevřely plně dveře, tak Dopadem bude, že tyto mzdy budou stlačovány dolů. A pak tady bude zase stát, který bude muset vyplácet sociální podporu a tak dále, takže tady bude opět intervenovat ta stát. Takže pro mě to není naprosto přesvědčivé, že skutečně mm, v důsledku liberalizace by muselo dostávat, docházet opět k intervenci státu. Musíme tedy kriticky vnímat celý celek, když o tom hovoříme, když říkáme, chceme více svobody, ovšem v konečném efektu bude stát, který bude aktivní. Co se týče článku 6, který obsahuje právě tyto aspekty, zatím jsme neměli možnost na výboru o tom diskutovat, to je škoda podle mého názoru, protože to je ten článek, který obsahuje největší dopady z tohoto hlediska. Dobře, ale máme ještě další body. Jeden to je určitě ten bod s převody, tedy možnost pro zaměstnance, aby byli transferováni, převedeni jinam. Na první pohled je to zajímavé, ale když se podíváme na druhý pohled, tak e, ta jistota není úplně stoprocentní, protože tito lidé by měli taky mít možnost zůstat v tom novém podniku, protože je tady nebezpečí, že budou za určitou dobu propuštěni. Na první pohled je to pěkné, ale na ten druhý pohled si kladu určité otázky. A to je také otázka z mé strany na ty referující, jakým způsobem posuzují tuto věc. Další vzdělávání. Tady myslím, že musíme jednoznačně říci, že z toho musí profitovat zaměstnanci, ale také zákazníci a samozřejmě také airlines. Ty mají také zájem na tom, aby tato práce byla skutečně dostatečně a kvalitně provedena. Mám jednu obecnou otázku, která souvisí s celým tímto návrhem. Je tady mnoho otázníků pro mě, jak ty požadavky se budou projevovat. Samozřejmě by bylo docela dobré, kdybychom navrhli například dopadovou studii. Abychom věděli, jaké dopady, jaké náklady, kde se budou projevovat. Například se navrhoval nový úřad, který by mohl tato posuzování realizovat, například jak budou vypadat eh, náklady v jednotlivých členských státech. My jsme tady předali určité návrhy, máme také návrhy komise, jsou tady určité dopady, ale v tom kompletním pojetí tyto eh, dopady nejsou plně zpracovány. Takže to je otázka na tři referující. Jakým způsobem se díváte tedy na takovouto dopadovou studii? Merci. Děkuji. A nyní Tomas Hendel a pak pan Pargal. Děkuji. Paní Hirš tady, tady opět hovoří ve starém liberálním duchu, že politik banka by do trhu neměla zasahovat, ale já se domnívám, že takováto situace právě vedla u pozemního odbavování k takové situaci, která již prakticky není zodpovědnou politikou, protože ved, jde k, to, k té situaci, že liberalizace komise vedla k tomu, že 40 lidí není, pracuje navíc v pozemním odbavování, ale oni odbavovají, odbavují o 100 více letů. Ale pak tady máme mzdový vývoj, který vede k tomu, že mzdovým dumpingem, což bylo také zorganizováno liberalizací komise potom lidé vydělávají o 20% méně a 40% lidí v pozemním odbavování v Německu hrají, eh, žijí pod hranicí chudoby. Takovou tu liberalizaci jsme přece neměli na mysli to je opravdu taková lokotná mentalita, kterou musíme korigovat. Mně tady vůbec nejde o otázku liberalizace. Pro mě za mě těch 36 poskytovatelů může působit na letišti, jestliže sociální podmínky budou v pořádku pro lidi. Jak si zorganizují provoz, to je mi fuk, to je otázka letišť ale potom, když to bude působit tolik, to, tolik společností, tak to nezorganizuje nikdo. Ale to je jedno. Mně jde především o to, že taková to forma zaměstnanosti z hlediska sociálního, z hlediska bezpečnosti provozu nemůže být zachována a proto se to musí také regulovat. Nelze, aby tato liberalizace dopadala na piloty, na eh, stevardy a také na lidi v pozemním odbavování. E, já se ptám, zdali je pravda, co říká vídeňské letiště, že vlastně ani e, pozemní odbavování není schopno uhradit ani své vlastní náklady na hlavu. A za druhé se ptám, to je to, co tady spočítala ITF, že jestliže je tady letenka za 200 euro, že by se tam ušetřilo 1,16 e, nákladů tedy e, z hlediska ceny, to by bylo přece směšné, kdyby se e, na 200 e, eurové letence ušetřilo euro 60. A potom tady jestli opravdu tady jde o euro 60, tak můžeme přímo eh, tady odeslat na dovolenou kolega z komise, protože to skutečně nestojí za to. A potom mám tady ještě třetí otázku. Je opravdu pravda, že v současné době na německých letištích jeden kvalifikovaný mistr zodpovídá za kvalifikovaný náklad tří letadel a že často také působí při nákladu nezaučení a lidé nekvalifikovaní. Já, když si to jako letecký cestující představím, no tak z toho mám strašný strach, protože my létáme často. Jak si představuje Verdi a ETF, že zabezpečí lepší letecký a bezpečnostní standard kvalifikovanými zaměstnanci? Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji, pane, pane Bekere, pan si Sirkas bude posledním řečníkem, tak aby mohli naši hosté odpovědět. Asi uvidíte, že živnostník má velmi blízký vztah k ekonomickým otázkám a i když podporuji eh, volnou hospodářskou soutěž, mám určité pochybnosti a chtěl bych skonstatovat, že v současnosti nemáme znalosti, které by podpořily pádné argumenty, které by hovořily o možných, o dokonce pravděpodobných eh, možnostech, jak vyvážit nevýhody pro zaměstnance. Je to řetězec eh, argumentů, ale nemůžeme tu skonstatovat, že by tu byly tedy žádné tak eh, takové výhody, když je to plus minus sedm, nad 70 eh, mest probíhající konkurence, ta se tedy odehrává na bedrech zaměstnanců a mnoha letiště ani nehlásí potřebu a nevytvářejí takový tlak. Z tohoto hlediska máme nehomogenní informace k dispozici a tato situace mi neumožňuje, abych podpořil tuto záležitost spontánně. Je zapotřebí zvažovat tyto otázky konkurence a eventuální škod, tedy na základě osobního eh, posouzení se nedomnívám, že mohu s jistotou podpořit tento návrh. Děkuji. Dobře, takže pan Serkas nyní. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych do této diskuze která se točí kolem Německa, chtěl zanést tak trochu středomořské eh, tóny. A chtěl bych udělat několik úvah eh, z hlediska té hierarchie, která tady často je koncipována. Velice často, pokaždé, když komise hovoří o těchto aspektech, zapomíná na doložku, kde se říká, že veškerá politika Evropské unie se musí snažit o kvalifikované zaměstnání, které by odpovídalo sociálním standardům. Vy jste nehovořili o sociální chartě, jako kdyby neexistovala. A velice často dnes dopoledne konstatujeme, že pokud se tady objeví dvě stanoviska, která jsou velmi odlišná, tak komise je vždy na straně zaměstnavatelů a vždy proti organizacím pracujících. To musíme tady vypíchnout. Z hlediska občanů a pracujících, místo aby komise podporovala tento evropský sociální model, tak systematicky komise odstraňuje výhody, které existují i na vnitrostátní úrovni. A to je obrovská nevýhoda protože se tady objevuje stanovisko proti modelu, který už není eh, evropským sociálním eh, modelem. Víte, že sociální tržní hospodářství se stalo už pouze tržním hospodářstvím. Takže bych chtěl zvednout tak trošku ten praporek středozemní oblasti. My nechceme tržní ekonomiku. My chceme sociálně tržní ekonomiku a my všichni jsme velmi, velmi znepokojeni těmto, tímto návrhem. Všichni, kdo sází na Evropu a na Evropu pracujících, jsou znepokojeni, protože konkurenceschopnost neznamená snižovat pouze náklady. Je to také otázka sociálního dialogu. Musíme vytvářet spojenectví mezi pracujícími a zaměstnavateli tak, aby se zlepšili podmínky z hlediska kvality a také sociální podmínky. Já se domnívám, že Evropská komise bude muset řešit velmi vážné problémy, které souvisejí s tímto návrhem. Dobře, chcete položit ještě další otázky? Pokud chcete, tak to udělejte rychle, jinak nebudu mít čas odpovědět. Jediný diktát, který lze akceptovat, je diktát hodin. Otázky mých kolegů a kolegyň byly velice vitální a já se ptám, co se stane, jestliže bychom tam pustili dalšího poskytovatele. Myslíte si, že to bude mít dopad na vyšší kvalitu služeb? Myslíte si, že tam, kde to funguje, musíme tam připustit ještě dalšího, protože chceme jednoduše větší konkurenci? Neboť my ve výboru jsme řekli, jestliže přijde další konkurent, protože tady nechceme žádnou monopolní situaci, pak chce, za, za, musí být zaručena určitá kvalita. A za druhé, jaká je tady možnost zaměstnávat a z, eh, kvalifikovat lidi? Komise říká, že stačí dva dny. A víte, jak to tam probíhá? Ti, kteří odbavují e, letadla, ti mají také diplom EHK, tedy obchodní a řemeslné komory. A jestliže se tam e, otočí jedním e, šroubkem špatně, tak to vede k obrovským dopadům. Takže kvalifikace a další vzdělávání je velice důležitá věc. A potom já se chci zeptat, je to opravdu pravda s těmi cenami letenek, že by nakonec tady se jednalo o částky kolem jednoho eura a kvůli tomu zničíme fun- dobře fungující oblasti. Já eh, vidím, že já e, jsem rád, že pan kolega e, ze Španělska tady hovořil o také o jiných letištích. Nejedná se pouze o e, letiště ve středu a na severu. A potom také opravdu potom počet pracujících, kterých se to týká, je daleko více než 60 tisíc. Je to téměř 300 tisíc zaměstnanců. A my máme málo pravomocí prostřednictvím článku 6 to nemůžeme dělat, ale my jako členové tohoto výboru můžeme také předkládat eh, v, v dalších výborech a my bychom tyto, eh, tuto možnost měli využít. My bychom se měli zaměřit na naše pravomoce a potom eh, bychom měli také předkládat naše návrhy prostřednictvím výboru Prosto s vámi souhlasím, co se týče této problematiky. Když se podívám na tu mapu, kterou jsme dostali, tak eh, opravdu se to týká všech těchto zemí. A nyní dám tedy slova našim referentům a navrhuji, abychom postupovali ve stejném pořadí jako původně. Nejdříve bude hořit pan Jendelou, a do, eh, pro, chtěla bych vás poprosit, abyste hovořili bohužel pouze pět minut maximálně a zodpověděli všechny otázky. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji členům tohoto výboru za položené otázky. Jsou to opravdu relevantní otázky a já se na ně pokusím odpovědět na základě svých zkušeností, jak, um, to, jak to jenom bude možné toho, co jsem si uvědomil, zaměřím se na čtyři oblasti. První jsou náklady, jak eh, mají dopady, náklady na cenu letenky. Z eh, pohledu eh, služeb pozemního odbavování to využívá konkurenční výhody máme asi 15%. A to se netýká pouze manipulace s zavazadly a manipulace u rampy, ale velice často jsou to liberalizované eh, služby pro cestující, jako v saloncích a podobně. A obvykle hovoříme o 1,5% za den, to je relevantní. A v minulosti se náklady snižovaly, takže máme mezi stejnými typy eh, letadel asi 2000 eur pro určité služby v určitých zemích a až 400 eur v jiných zemích. Já neříkám, že jeden typ je dobrý a druhý špatný, ale je tu jasný rozdíl a jsme přesvědčeni o tom, že postupná liberalizace se může postarat o ten rozdíl rozdíl, takže pro nás eh, náklady mají velké dopady. A za druhé eh, jsou eh, služby pozemního odbavování důležitý, důležitým klíčovým prvkem. Týká se to úrovně eh, manipulace se zavazadly, aby se nestrácela zavazadla, aby byla zajištěna vysoká kvalita. To tedy opravdu na eh, poskytovatelích velice eh, závisíme. Několik minut spoždění nás stojí 200 eur eh, nepřímých nákladů, takže to je eh, klíčové pro naši konkurenční pozici a jsme přesvědčeni o tom, že snížení eh, těchto nákladů na služby přímo, přímo může mít dopad na cenu letenky ještě větší než jedno euro. A dále to, co jsme slyšeli od kolegů a od poslanců, 70 až 80 nákladů na pozemní odbavování jsou personální náklady. To odpovídá i našim zkušenostem, ale eh, řízení nákladů eh, není jenom řízení služeb. Eh, dobře fungující profesionální poskytovatele se snaží efektivně kombinovat úkoly jak eh, je možné tedy kombinovat ty různé typy a eh, plat eh, jednotlivých zaměstnanců je přitom důležitým prvkem, ale ne jediným. Tady je velký pákový efekt, když se podíváme na osvědčené postupy mezi jednotlivými stanicemi a letišti, které pracují velice efektivně a nejenom snižují náklady. Je to opravdu otázka profesionalizace, další profesionalizace biznesu. A za třetí, když se podíváme na dnešní situaci na mnoha evropských letištích, eh, tak tu máme dva klíčové hráče. Jistě vládne tu konkurence, ale eh, v některých eh, situacích je na velkých letištích pro společnosti s velkým objemem velice těžké přejít od jednoho poskytovatele k druhému, protože ty náklady na přechod jsou značné, takže je tu vlastně určitá povinnost eh, fragmentace trhu eh, mezi tři poskytovatele. Dnes Brusel je jedním příkladem, mohu také hovořit za kolegy z skupiny Lufthansa eh, ve velkých stanicích. Dva poskytovatele představují monopol monopol a tak to nevede k konkurenční situaci. A dva poskytovatele dva služeb, e, když e, to jsou dobře profesionálně fungující společnosti, které motivují zaměstnance a respektují pracovní právo, e, se nemohou dostat na letiště, protože tam prostě není prostor. To také zažíváme na základě našich zkušeností a na základě diskuzí s leteckým průmyslem. Nechceme klást žádné požadavky, ale my vítáme pozvolné další otevírání trhů z dvou na tři poskytovatele služeb, abychom zlepšili kvalitu služeb. Pokud budeme postupovat obezřetně, tak jsme přesvědčeni, že se ta kvalita zlepší. A pokud ještě eh, dovolíte, chtěl bych eh, uvést dva příklady letišť, kdy v minulosti došlo k liberalizaci. Děkuji. Pan Ingo Crossford. Děkuji. Paní předsedkyně, vy jste upozorňovala na to, že jsem členem dozorčí rady. V podstatě působím ve dvou dozorčích radách dvou leteckých společností. Eh, jsou středně až eh, velké společnosti, asi tak velké jako SN Brussels. A já vám uvedu čísla za tu jednu společnost. U té druhé společnosti je to podobné. Eh, v letech 2011-2012 2011 byly celkové eh, náklady 815 milionů eur, eh, přímé náklady SLMAO, tedy eh, pojistky, režijní náklady a to bylo 40,3 milionů z toho na manipulaci, to je 49%, ale tyto manipulační náklady jsou regulovány v Německu. Potom tu jsou celkové náklady 40,3, to jsou tedy náklady, které nejsou regulovány a u tohoto návrhu jde o další deregularizaci v regulované oblasti. Pokud to zohledníme, musíme zohlednit také to, že e, podíl e, mest není 100%, ale je to 60 až 80%, jak již bylo řečeno, takže ještě jako další krok e, se domníváme, že cílem návrhu komise je další snížení ehm, mest o 20%, potom to bude podíl 0,35% eh, celkových nákladů. To si můžeme propočítat na jeden let a bude to záviset na tom, zda je to let, který stojí 200, eh, 500 eh, nebo 600 eur. Uvidíme, kolik to představuje a něco to znamená. Takže chápu eh, postoj letecké společnosti, protože u některých to bude 130 tisíc eur ročně, u některých to bude několik milionů, ale to je dodatečný zisk a ještě variabilní odměňování i členů představenstva, ale neovlivní to konkurenční pozici. Ta je ve výši 0,35% mezi zahraničními a evropskými společnostmi, takže ta konkurenční situace tím dočena nebude. Já se domnívám, že SN Brussels je skvěle organizovaná letecká společnost, která nemá horší organizaci než ostatní Lufthansa samotná. V roce 2007 naposled otevřeně předložila svá čísla a uvedla tenkrát, že podíl všech nákladů pozemního odbavování představuje 4,5 z veškerých nákladů. A za druhé, k druhému eh, bloku otázek, co se stane, a kdo by si to chtěl přečíst, eh, Z Advisors Group vydala studii a zabývala se otázkou eh, nákladů pro letecké společnosti za služby pozemního odbavování abyste eh, se nemuseli opírat jenom o subjektivní dojmy z tohoto slyšení. Co nastane, když komise prosadí svůj návrh, nebo eh, pan Zásada prosadí ještě dále eh, další návrhy. V takových zemích, jako je Anglie, Španělsko, Portugalsko, kde je ten vývoj stále horší a i v mnoha dalších evropských zemích se zhoršuje a v zemích, v nichž ještě existuje omezení přístupu eh, k trhu pro menší eh, eh, podíl služeb po zemního odbavování se budou zhoršovat sociální podmínky, zhoršovat se bude i vzdělávání a přístup k trhu. Thomas Mann hovořil o vzdělávání Eh, pracovníka, který odbavuje eh, eh, letadla a má certifikát hospodářské komory, ale tak postupuje málo společností a to má dopady na bezpečnost. Kam se dostaneme, nevím. Když se podíváme na vývoj platů v různých evropských zemích, pak se můžeme jenom domnívat, jak se to bude dále rozvíjet, když už nebudou evropské sociální úpravy a když nadále Eh, se bude dále ještě liberalizovat. Situace rozhodně nebude lepší. Eh, Deňový poplatník bude muset platit mnohem více eh, za nezaměstnanost, za ztrátu pracovních příležitostí. A to je něco, co si nikdo z nás nepřeje. A já věřím, ať už někdo z Řecka, ze Spojeného království, z Portugalska nebo eh, z Polska, přijde každý, kdo bude mít zájem seznámit se s tímto vysoce citlivým systémem letecké přepravy, eh, lidé podle eh, smlouvy o fungování Evropské unie doufají, že právní ustanovení jsou ve prospěch sociálního pokroku eh, povedou k tomu, že budeme všichni spolupracovat a nebudeme sledovat eh, dílčí zájmy eh, stupců představenstev společností. Mnohokrát a poslední host Kristof Kapchen. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám za relevantní, velmi relevantní otázky. Tady někdo zmínil letiště ve Vídni. Já se nemohu vyjádřit k jednotlivým letištím, ale mohu hovořit o letištích, které poskytují pozemní odbavování. A podíváte-li se na tato letiště, pak uvidíte, že marže jsou opravdu minimální, protože eh, v pozemním odbavování letiště dosáhla, se dostala do ztráty. A potom by mě zajímalo, jestliže bychom tam dodali dalšího poskytovatele v oblasti pozemního eh, odbavování, tak jestliže, jestli by pak letiště dosahovala většího zisku. To, to otázku si musíme položit. Dále bych se také chtěl vyjádřit k převádění zaměstnanců, protože někdy získáme dojem, že tady hovoříme především o německých záležitostech anebo o několika konkrétních zemích, ale to není pravda. My tady hovoříme o nařízení vztahující se na 27 členských států a sociální aspekty v těchto záležitostech jsou a se vztahují na všechny země. Potom tady se často hovořilo o Španělsku. Tady je ta kolektivní dohoda o převodu zaměstnanců. Jsou však jiné země, kde máte nadále omezený přístup k trhu. Za v těchto zemích je závazné převádění zaměstnanců, ale já si nejsem jist, zdali po určité době Eh, je, jsou zaměstnanci převeděni, jestli potom také mohou být zaměstnanci propuštění, jestli je toto argument proti převádění zaměstnanců. Ale já se domnívám, že jestliže jste zaměstnanec na omezeném trhu, pak máte zabezpečeno pracovní místo na sedm let. A jestliže bude tam další poskytovatele, pak také lidé mohou přijít o práce. My potřebujeme také dobré poskytovatele služeb, kteří nechtějí přijít o zkušené zaměstnance. My tady nehovoříme o liberalizovaných trzích, protože převádění zaměstnanců to je jediná věc a se vztahuje pouze na omezený přítok trh trhu článek 12. A potom také vlastní odbavování, o tom jsme detailně nehovořili, ale změna definice vlastního odbavování, nebo to, že mohou potom letecké společnosti eh, poskytovat eh, subdodavatele, eh, tak to má také velký dopad, protože v současné době letecké společnosti toto dělat nemohou. Nemohou zapojit subdodavatele. Jestliže toto umožníte, potom letecké společnosti budou vyhledávat subdodavatele v oblasti pozemního obdavování, ale toto potom také zase povede k větší vyjednávací moci leteckých společností a k většímu tlaku na ceny a sociální podmínky. My tady nehovoříme pouze o několika málo zemích protože například definice vlastního odbavování a otvírání trhu se týká všech zemí a my nesmíme zapomínat na sociální implikace těchto článků. A poslední připomínka a také otázka pana Mana. Zdali dodatečný poskytovatel by ovlivňoval kvality kvalitu služeb. To záleží na letišti. Kvalitní letiště s kvalitními službami, eh, eh, tam jsou tři, čtyři poskytovatele, ale mají nízké marže, ale tam nemá smysl, aby tam vstoupil na trh další eh, poskytovatel. Jestliže je tam takový dopravní mix, který znamená, že jedna letecká společnost má 70% objemu a je tam jeden odbavovatel a potom eh, dru, na eh, druhý objem je jenom 30% a ten, těchto 30% se vztahuje na pozemní odbavování, pak nemá smysl tady třetího odbavatele zapojovat. To znamená, že bychom měli akceptovat toto rozhodnutí, ale měli bychom vycházet tady z místních podmínek a také by to mělo být schváleno na místní úrovni a neměla by to dělat komise. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit zástupce komise. A opět, aby byla stručná, nebo aby byl stručný. Děkuji vám za to, že mám eh, možnost se vyjádřit. Po druhé budu hovořit stručně. Komise absolutně uznává citlivost a také politický charakter těchto záležitostí. My také vezmeme na vědomí všechno to, co bylo dnes řešeno. Proto se také domníváme, že náš návrh musí být vyvážený. Musí také brát potaz sociální dimenzi. Já s vámi, pane Sarkasi, plně souhlasím. A proto je náš návrh vyvážený, proto také mm, tady je možnost, eh, aby členské státy, které jsou v současné době zablokovány rozhodnutím soudu, aby mohly provádět eh, převádění zaměstnanců. Bez tohoto návrhu takto nebudeme moci postupovat. Toto nařízení se netýká pouze liberalizace. Liberalizace, je, která je navrhována, je velice velice omezená. Já souhlasím také s tím, co řekli k tomu Brussels Airlines. Eh, je to liberalizace ve čtyř omezených oblastech, kde není plná liberalizace a plná konkurence a my tedy navrhujeme, aby se přistoupilo ke třetímu providerovi pouze u, na velkých letištích. Tady se také hovořilo o kvalifikaci a školení, to je zásadní věc. O opravdu eh, v tomto odvětví kvalifikace poklesla a proto my navrhujeme povinné školení. A toto je přímo propojeno s standardy kvality, o tom se taky zde hovořilo. Paní Steinruck hovořila také o bezpečnostních záležitostech. Bezpečnost musí být také pokryta standardy kvality Děkuji vám ještě jednou za vaše připomínky a také za možnost hovořit. Děkuji, tím končíme dopolední zasedání a sejdeme, nebo budeme se zabývat tímto tématem 20. června v souvislosti s návrhem pane Tomase Mana. A dnes se sejdeme opět v 15 hodin. Děkuji.